Good morning, everybody. I think uh, we're ready to make a start. I'm, pleased that all the... Dobré ráno a myslím si, že můžeme začít. Vidím, že je tady většina stírových zpravodajů pro naše velice důležitou první položku na pořadu jednání a vím, že i ostatní jistě eh, přispějí. Paní Pendegard eh, říkala, že eh, včera získala povzbuzení tady z pečovatelské, se strany pečovatelů, takže jistě nám ho předá. Paní Weisgerber tady není členkou, ale eh, každopádně ji vítám i jako zpravodajku eh, výboru pro životní prostředí pro eh, stanovisko, které budeme projednávat dneska v 10, takže jsem rád, že už se jsem teď vklouzla. A teď úvodní ustanovení. Toto tedy prohlášení oznámení. Eh, toto zasedání se přenáší po internetu, takže vítám eh, četné obecenstvo, které se dívá na webu. Myslím si, že eh, řada lidí z profesních organizací, které o to mají zájem, tak se dívá, takže je velice vítám. Můžete nás také sledovat na našich webových stránkách a také mm, všechny informace o našich tématech tam mm, najdete a můžete si objednat i náš spravodajský bulletin. A teď se pustíme eh, do prvního eh, bodu na pořadu jednání. Brzo dám slovo paní místopředsedkyni a eh, mm, zpravodajce Berlin Verno. Vítám také Jargana Tyčera, který zodpovídá v komisi za toto. Vím, že studuje ty pozměňovací návrhy velice pečlivě. Takže teď dostaneme příležitost projednat pozměňovací návrhy, které byly předloženy a jsem si jistý, že Bernadette nám řekne, co si o nich myslí a potom eh, požádám paní Weisgerber, aby eh, nám k tomu něco řekla, protože musí potom v deset na jiné hlasování. Potom je tady paní Grip, pan Buzoj. A paní eh, Turin tady také bude. Pan Gustafsen je tady, myslím. Za Goe. Já zaskočím za paní McClarkin, takže mi dala několik poznámek a pan Salvini, pan Švab bude chtít mluvit, paní eh, Pendegard by také asi chtěla hovořit, ano. Takže všichni eh, se chtějí svést. Budeme hlasovat v 10, ale předpokládám, že do té doby to zvládneme. A nejdříve dám slovo zpravodajce Bernadette Verniu. Merci. Děkuji za slovo. Pane předsedo, dobré ráno vám přeji všem. Úplně na začátku bych velice ráda poděkovala všem kolegům, kolegyním, samozřejmě především stínovým zpravodajům, se kterými jsme velice hezky spolupracovali. První schůzka proběhla včera večer, budou probíhat další schůzky a ráda bych řekla, že v podstatě od samotného počátku této práce, kterou vedeme v této oblasti, pokud je o profesní kvalifikace, jsme neustále se snažili držet na zřeteli zájem profesionálů, zájem občanů v této oblasti, pokud jde o mobilitu, nejenom pokud jde o symboliku, občanství, ale abychom podpořili růst pracovní místa, abychom vytvořili eh, jakéhosi nového ducha pro vnitřní trh a vlastně pro dobro všech našich občanů. Tento zájem se potvrdil u nás. Máme zde přes 650 pozměňovacích návrhů, které kolegové předložili. Jsem velice ráda, že většina těchto návrhů nám pomohla obecně mm, dosáhnout určité naděje na kompromisy. Ovšem myslím si, že budeme potřebovat trochu víc času, než jsme předpokládali, proto bych požádala sekretariát našeho výboru, aby pokud jde o hlasování, abychom ho posunuli na 10.1. v našem výboru. Doufám, že nám to umožní, že i koordinátoři budou schopni připravit všechno pro toto datum. Já si myslím, že v podstatě všichni se snaží o to, aby celá ta práce byla co nejkvalitnější. Máme zde hodně pozměňovacích návrhů, to je pravda, ovšem nedošlo k nějakému základnímu, zásadnímu překvapení, pokud jde o jednotlivá témata. Ta první oblast, to je profesní průkaz. O tomu se věnujeme několik měsíců, Samozřejmě, že zde můžeme hovořit o těch lhůtách, máme zde mnoho pozměňovacích návrhů. Dále je to ta záležitost validace přijímajících států. Já jsem se o tom zmínila, že v podstatě u mnoha profesí, kde, pro, kde dochází k automatickému uznání, už to takto probíhá, nebo ty, které spadají po, ob, pod obecní režim, pokud jde především oblast zdravotnictví nebo um, bezpečnosti, eh, to si myslím, že nebude problém dosáhnout kompromis v této oblasti. Ovšem je zde jiná oblast a to je takový nový pilotní projekt, který by nás trochu zdržel. Víme jasně, že v podstatě tento průkaz je zatím dobrovolným průkazem, elektronickým průkazem a v podstatě je to efektivní záležitost mm, díky systému IMI. To znamená, že samozřejmě, že jsou zde určité, určitá omezení, pokud je o náklady. Dále jsou to delegované akty a Eh, ostatní typy aktů, které by měly specifikovat pro všechny tyto profese, které žádají tyto průkazy. V podstatě to musí následovat po konzultacích s odborníky, s no, odborníky, s profesionály, přesně tak, jak je to v pozměňovacím návrhu 86 stanoveno. V mém návrhu to by mělo odstranit veškeré nejasnosti v tomto ohledu. Osobně jsem i proto, abychom jste měli takové tiché uznání. To bude v podstatě jediný efektivní způsob, jak zajistit, aby orgány reagovaly na požadavky v této oblasti. Samozřejmě možná budeme muset upravit lhuty v tomto ohledu, to ještě uvidíme. To znamená takové tiché uznávání. Ráda bych vás ujistila o tom, že to v podstatě nebude mm, určité právo výkonu této profese ale jsou zde zajímavé návrhy, které padly od několika kolegů, například 272, 280, 312 návrhy. Ty země, které mm, nemají nějak, eh, které tu danou profesi eh, v podstatě zatím eh, nemají nějak mm, přesně určenou, ale měli by alespoň mít možnost validace těchto diplomů. A pokud jde o částečné částečný přístup. Většina návrhů z toho chce výjmout profese v oblasti zdravotnictví nebo ty, které by mohly mít dopad na bezpečnost veřejnou profes, dále i profese, které spadají pod automatickou, automatické uznávání. Toto je typ návrhů, které sdílím, i když toto je ještě oblast, kterou bychom asi mohli prodiskutovat s kolegy i se stínovým zpravodajem, aby národní orgány mohly mít například možnost určitých výjimek nebo zákazů podle toho, jak to uznají za vhodné. Máme zde návrhy, které jsou konstruktivní, pokud je o tomto částečný přístup. Já osobně si myslím, že i v této oblasti by se nám mohlo povést nalézt kvalitní společný návrh. Pokud je o stáže, zde si myslím, že rovněž bychom měli dosáhnout dohody, protože většina pozměňovacích návrhů jde tímto směrem, to znamená pokud jde o odměňování a jejich um, odstranění a tak dále. Já vím, že to představuje určitý právní problém, ovšem po konsultaci s právní službou bychom podle mého názoru mohli nalézt řešení, které by vyhovovalo této situaci. A dále je to společný rámec Um, odborného vzdělávání. Já jsem přesvědčená o tom, že je to kvalitní nástroj, podle mého názoru opravdu úžasný nástroj a proto si myslím, že bychom to měli, například pan Busoj, pan Rošpor přišli takovými návrhy trošku zjednodušit tuto záležitost. Ale je to ta, to ověřování lingvistických eh, schopností, to je velice citlivá záležitost. Máme zde, dosáhli jsme koncezu, pokud jde o potřebu, pokud jde o odpovědnost kompetentních orgánů v tomto ohledu. Ovšem, myslím si, že zde nás čeká ještě práce na všech těch praktických záležitostech. Víme, že velice často největší problémy jsou právě v těch praktických uspořádáních. A dále je to ten výstražný mechanismus, asi zřejmě zde bude určitá mm, otázka mezi mm, respektem prezumce neviny a bezpečností pacienta na druhé straně především pokud jde o národní určité přístupy a zvyky. To ještě musíme prodiskutovat před nalezením kompromisu. Ve stejném duchu jsem si všimla, že paní Miklárky na Turinen předložili pozměňovací návrhy, které v podstatě jsou podobné jako moje 37 a 75, které vyvolaly mnoho obav zde bychom se měli k této diskuzi ještě vrátit a snažit se nalézt řešení, která by zajistila bezpečnost pacientů, aniž bychom spochybnili právo odborníků v této oblasti. Pan předseda již se zmínil o zdravotních sestrách. Já samozřejmě ne, nebudu hovořit o tomto tématu, aniž bych se zmínila o zdravotních sestrách, čili dovolte, abych nyní trochu k těm sektorům a především ke zdravotním sestrám. Domnívám se, že bychom měli nalézt rychle řešení v této oblasti, především pro problémy zdravotních sester z Polska a z Rumunska. Ale zase, pokud jde o vyrovnání určitých požadavků, v těch obecných eh, požadavků, pokud jde o těch 12 let výuky, to je problematické, i když jsem nesmírně ráda, že se probíhá dialog již několik týdnů k tomuto tématu. Myslím si, že, se, že opravdu je to takové otevřené jednání. Dívám se na Andrease paní Weisberger rovněž. Já nejsem ještě si úplně jistá, než bych byla proti tomu, ale to znamená mm, určitý dvojí přístup, který by znamenal takový nerovnaný přístup, možná i diskriminaci dokonce podle mého názoru. A ty kompetence, které zde mm, máme v pozměňovacích návrzích za EPP především, to si myslím, že je takové příliš vágní, nedostatečné, aby nám to zajistilo skutečně vysokou úroveň kvality ještě jednou bych ráda zopakovala, že se nejde o nějaké spochybnění systému vzdělávání, duálního vzdělávání, které se osvědčilo v jiných profesích, v jiných doménách. Ale je to spíš taková otázka toho, zda je to dostatečně přizpůsobeno pro zdravotní sestry, pro tuto profesi, tak, jak je vykonávána ve většině členských států. Proto si myslím, že je zajímavé mít určitý odkaz na tyto konkrétní záležitosti a zájmy duálního vzdělávání transversálním způsobem celé této směrnici? I když to neznamená nutně, že bychom museli přijít s nějakou definicí. Nebudu zde zdržovat, vím, že nemáme mnoho času, velice ráda bych umožnila diskuzi k tomuto tématu. Je to v podstatě jako jenom přehled, není to vyčerpávající, jistě zase zde máme různé jiné profese, kterým se chceme věnovat, notáři, lékaři a tak dále, to jsou věci, kterým se věnujeme v současné době, myslím, že parlamentu jsme nalezli většinu se stínovými zpravodají včera večer. Už jsme se snažili dosáhnout určité koherentního přístupu Evropského parlamentu, který by se těšil velké podpoře a který by mohl umožnit eh, členským státům na rádě se k tomu připojit samozřejmě, tak aby to bylo v zájmu našich občanů, všech občanů, odborníků, profesionálů. Včera proběhla, proběhla první schůzka se stěnovým zpravodají, o tom už jsem se zmínila. 21.11. ve 13.30 bychom měli mít další schůzku ve Štrásburku, třetí schůzku jistě naplánujeme na první týden v lednu, hned po uh, Um, přestávce, tak abychom mohli hlasovat toho 10. první, jak jsem se o tom zmínila. Čili děkuji zatím za pozornost zadávám vám všem možnost vyjádřit se. Děkuji. Well, thank you very much indeed. Děkuji. Bernadette Verňo za velice jasné vyjádření. Máme hodně pozměňovacích návrhů, ale hodně jste jich také eh, pokryla. Myslím si, pokud jde o ten návrh na revidovanou lhůtu, musíme to vyjasnit s koordinátory, ale myslím si, že jste dobře obhájila nebo že jste dobře argumentovala, že aby to byly kvalitní kompromisy, aby to bylo rychlejší, abychom měli e, silnou pozici jako výbor, která se bude dobře prosazovat v další fázi diskuse, což je důležité, tak e, nechci to předjímat, jak by to mohlo jít dopředu, tak e, já dám slovo paní zpravodajce Weiss Gerber, protože ona musí odejít. Doufám, že to ostatním stínovým zprávou nebude uh, vadit. Takže a nemáš uh, eh, slovo, jenom stručně prosím, protože musíme dál. Takže jak to vypadá na výboru pro životní prostředí? Děkuji, pane předsedo, a děkuji vám také za uh, pochopení a obezím se na to podstatné. Myslím si, že u mnoha batů máme velkou schodu a podaří se nám eh, celkově dobrá schoda, například pokud jde o přístup pacientů, tak tam bude kompromis, i pokud zdravotnická, jde o zdravotnická povolání. Tady už také máme určitý základ u jazyků. Tam říkáme samozřejmě, že chceme vysokou úroveň, zejména v eh, zdravotnickém povolání. To je důležité, protože často dochází k případům, že eh, jazykové znalosti nestačí. Čili tady chceme určité vstupy z výboru pro zdravotnictví. Každopádně jde o to, aby to celkově dopadlo pozitivně. Je to, tohle je jádro toho návrhu. A celkově ten návrh si myslíme, že je dobrý, protože zvyšuje mobilitu a, a dostáváme se hodně vpřed na vnitřním trhu. Nicméně, domnívám se, že to téma zdravotních sester je e, zásadním rozhodovacím momentem tady. A tady se dívám i směrem do rady. Protože nejenom z německého pohledu, ale z pohledu některých dalších zemí, jako je například Malta, Slovensko, Nizozemsko, Maďarsko, i Lucembursko a trochu Rakousko, by to mohlo vést ke, z, k nezdaru té směrnice, pokud se tam neschodneme. Takže už tady bych docela jasně řekla, že nejdříve děkuji v zásadě za tu otevřenost. My už jsme vedli několik eh, rozhovorů s paní Verňo. Eh, bylo to ve velice příjemné ovzduší, ale nebudu eh, zatajovat, že teď jsem byla trochu zklamána a vašimi připomínkami k zdravotním sestrám. Posledně jste k tomu se stavěla poněkud otevřeněji a já bych, toho, já bych se k tomu takhle vrátila. Pokud tam nemá být těch 12 let eh, obecného vzdělání školního, tak eh, v některých zemích, v některých zemích, u nás například reálná škola, tam by každý druhý nemohl eh, mít přístup k tomu povolání, kdyby ta směrnice zůstala tak, jak je. A to je obrovský problém pro eh, úspěšné vzdělání, eh, úspěšný typ vzdělávání a sice vzdělávání v profesních školách. My jsme dosáhli velkých úspěchů, máme například nejnižší nezaměstnanost mládeže, nějakých 8%, eh, zatímco jinde je to 22% a někde mnohem víc ještě. A tohle profesní vzdělávání, kde se zaměříme na více teorie i na více praxe, než je předepsáno, tak já si prostě myslím, že by byla konstrukční chyba, že bychom sice chtěli zlepšit kvalitu vzdělávání, ale vůbec bychom se nezabývali obsahem toho vzdělávání. A teď se obracím i na komisi. Ta příloha má eh, eh, řídit obsah vzdělávání a to je někdy z roku 77 ten obsah. A nezabýváme se na to eh, tím, čeho musí ty zdravotní sestry dosáhnout, ale jenom obsahem toho vzdělávání podívejte se, eh, my se zabýváme obsahem vzdělávání. A například jeden eh, lékař Petr Líze eh, říkal včera na výboru pro zdravotnictví, říkal, on má vzdělávání, má, má maturitu, ale na začátku vždycky potřebuje zkušenost zdravotní sestru, protože mají nesmírné praktické zkušenosti. Vždycky mu je zaměstnavatel dá k dispozici. Takže eh, duální vzdělávání nestačí. Eh, řada eh, zdravotních sester chce také do zahraničí v Británii. Většina zdravotních sester přichází z Německa. To si uvědome. A my nepotřebujeme takovouhle dvouúrovňovou cestu. To je krok pana Švaba a mě, Eh, to je, to je takový, taková nabídka druhé straně. Dnes na výboru pro zdravotnictví se budeme, eh, budeme hlasovat o eh, minimálním nasazení, to znamená alespoň 10 let. Samozřejmě obsahuje to svým způsobem i tohle dvouúrovňovou, tu dvouúrovňovou cestu, ale to 12-leté vzdělávání v textu by znamenalo harmonizaci směrem nahoru čili eh, změnu a vyšli bychom tím vstříc druhé straně. My můžeme zůstat u deseti let. Doufám, že dnes se nám podaří pro toto získat většinu na výboru pro zdravotnictví. Takže já vás ještě jednou prosím o nepředpojatost, paní zpravodajko tady. My jsme připraveni eh, pracovat na těch kompetencích a to musím říct ještě, eh, ještě jednou stručně. Buď tady máme jednu cestu 10 let plus 3 eh, eh, profesní vzdělávání nebo 12 plus studium. A potom eh, jsou tady určité kompetence. A na konci vždycky ty zdravotní sestry musí dostat nebo získat stejné dovednosti tedy. Pokud, z tohoto, pokud se na tomto dohodneme, tak jsme na tom připraveni spolupracovat. I s stínovou zpravodajkou Lekry máme určitý katalog, takže já každopádně doufám, že tady budeme moci hovořit nakonec o nějakém kompromisu. Děkuji. Dobrá. Dám také děkuji, říká pan předseda. Jelikož musíte jít, tak nevím, eh, jestli teď eh, zareagoš Bernadette nebo eh, později. Ještě než odejde paní Weisgerber. Ano, děkuji jenom velice stručně, protože my jsme o tom už spolu diskutovali během Tyrkisového týdne. Když jsem se podívala na ten seznam eh, eh, těch kvalifikací, vy sama jste řekla, eh, že je to příloha z roku 77, mezi rokem 77 a 2012, odpovědnost zdravotních sester, různé postupy, to všechno se velice, velice vyvinulo. Mm, také úloha zdravotních sester v jejich profesi se změnila. V každém případě to musíme přepracovat. Já jsem neřekla, pozor, neřekla jsem, že nepotřebujeme ten, ten postup na dvou úrovních, protože rozhodně to je možné příčně zařadit do směrnice. Máme to u jiných profesí. Profese zdravotní sestry ve zdravotnictví zásadně důležitá. Ta si vyžaduje eh, určité zpracování z hlediska definicí, abychom eh, měli eh, harmonizaci směrem nahoru. Já už jsem to řekla, jsou tady německé zdravotní sestry, které jsou odmítané v některých zemích a to mně připadá, že vůbec není dobré pro mobilitu pracovní síly ani pro občany. Budeme o tom v každém případě diskutovat. Musíme najít kompromis, ale musí to být kompromis harmonizace směrem vzhůru, abychom měli přidanou hodnotu eh, na evropské úrovni a to bude vyžadovat určitý eh, čas. Ano, to je jablko sváru od začátku diskusí. Good. Well, anyway, we look forward to seeing... Ano, budeme se tedy dívat. Podíváme se tedy na tyto pozněvací názory v rámci, eh, návrhy v rámci výboru. A teď vyslechneme eh, další eh, stínové zpravodaje, koho máme na seznamu, je to paní Logrief, pan Buzoj, paní Rule, která bude možná hovořit za další kolegyni, já sám, pan Gustafsson. pan Gustafsson tady není, dobrá. A e, pak e, mám ještě pana Švába, paní Pergat a další, pana Krojcmana a e, další na seznamu. Ano, uvidíme, jak to bude vycházet časově. Prosím, buďte struční. Ano, vy už jste na seznamu. Jste už na seznamu, asi jste přeslechla své jméno, když jsem je říkala. Tak, paní Legrief. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Já jsem nejdříve chtěla říci, že si myslím, že můžeme asi věnovat určitý čas eh, této věci. Možná trochu více času, než jsme původně počítali v našem výboru eh, k těm 12 eh, prioritám, jedn, což je jedna z 12 hybných pák pro eh, eh, růst, tak jak to říká komisař, kterému je svěřena tato záležitost. To rozhodně může eh, odůvodnit, proč věnovat trochu více času, trochu více práce této věci. Já jsem tomu připravena. Doufám, že se to také potvrdí následně také při hlasování o zprávě paní Bernio, aby to bylo do 10. ledna, mít trochu více času a abychom mohli vytvořit kompromis, vyvážený kompromis, přijatelný kompromis pro velkou většinu našich členů. Tak tedy dnes naše výměna názorů se týká eh, zhruba 600 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. A já bych chtěla říci, že naše frakce trvá na několika velmi důležitých ustanoveních směrnice, tak jak to navrhuje eh, Evropská komise. Eh, chceme se vrátit k některým pozměňovacím návrhům, které jsme předložila jménem naší frakce. Samozřejmě je tady otázka plurality názorů v naší frakci, tak jak se vyjadřují k některým aspektům, ale v každém případě jsou tady určité hlavní linie, které se okazují. <clears throat> Především profesní průkaz. Evropský profesní průkaz, jak už jsme řekli v předchozích diskusích, to by opravdu nebylo rozumné příliš prodlužovat lhůty. Řada pozměňovacích návrhů byla předložena, každý trošku se zaměřuje na jiné číslo, ale musíme najít rozumný kompromis. Aniž bychom se příliš vzdálili od hlavního cíle, čímž je vytvořit konkrétní nástroj přinášející inovaci a určité pohodlí. Tak dlouho očekávaný evropský profesní průkaz v celé řadě profesí. Ehm, to žádá mnoho našich občanů. Dále, jak jste hovořili o tom tichém eh, schválení, paní zpravodajko, to je téma, eh, které také eh, vyvolalo řadu komentářů a pozměňovacích návrhů. Myslím, že eh, tiché povolení, to by mělo zůstat, eh, to bychom měli udržet. To je postup a praxe, které jdou přímo tím směrem, který jsme si vždy přáli. Mnohokrát jsme to potvrzovali v naší frakci EPP. Zjednodušení, účinnost, rychlost, vytváření evropského trhu práce na dobré úrovni. Víme, že se povedou určitě komplikované diskuse v dalších institucích na toto téma, zejména v radě. Takže mějme to na paměti, eh, že u tohoto tému, tématu jsou určité, určité možnosti diskuse, určitý manevrovací prostor, který bychom měli nechat co nejdále otevřený pro naše vlastní uh, Eh, cíle, takže mm, princip tichého schválení, to už vlastně existuje u volného poskytování služeb. Není to skok do neznáma. A eh, tady prosím, my eh, v Evropském parlamentu dávejme na to velký pozor. Neměli bychom tuto věc promeškat. Je tady řada poznámek, řada příspěvků, je tady snaha o vyváženost kdy by bylo dvou týdení období eh, na pozastavení, když by bylo potřeba vyžádat si další informace od členského státu eh, v profesích týkajících se zdravotnictví. Takže mm, tady je možné toto pozastavení lhůt. To je Eh, určitý krok, který je možné udělat, přerušení nebo pozastavení lhůt, když je výslovná žádost o poskytnutí dodatečných informací. To si myslím, že je možné zachovat. Eh, členský stát původu může být takto dotázán, aby poskytnul do jednoho týdne dodatečné informace. Podobně eh, stále ještě hovořím o Evropském profesním průkazu. Eh, centra eh, podpory, které mohou být zapojeny do fáze přípravy celého spisu a pro kontakt s příslušnými pracovníky, ty by ale neměly mít pravomoc vydávat Evropský profesní průkaz, protože si myslím, že nemají dostatečné nástroje pro vydávání Evropského profesního průkazu. A konečně, samozřejmě, Eh, sdílím eh, argumenty, které předložili naši kolegové, eh, pan Pelš a další, pořád hovořím o profesním průkazu. Tady musíme dávat velký pozor. Mm, vy jste o tom také hovořila, paní zpravodajko. Nemůžeme vytvořit nástroj, který by byl v rozporu s praxi v některých zemích, kde regulované profese jsou dost vzácné a postupně se jejich počet snižoval. Evropský profesní průkaz musí být nástrojem uznání kvalifikace v jiném členském státu a nikoli jako nástroj, jak regulovat určité profese. Maskovaný nástroj k regulaci k požadovaným kvalifikacím u některých profesí a to v zemích, kde například taková profese regulovaná není. Tady bychom se měli na tomto bodě jasně dohodnout a postarat se o to, aby byly vzaty v úvahu pozměňovací návrhy z naší frakce. Dále částečný přístup, tady je také řada návrhů, některé se již finalizují. Částečný přístup, tady je třeba jasně upřesnit, že je třeba vycházet z jasné žádosti zkoumané případ od případu. A tady částečný přístup musí být výjimečný. Já jsem dokonce navrhla vyloučit profese, které již mají režim automatického uznávání, tyto profese vyloučit z částečného přístupu. Například profese notářů, eh, to mi umožňuje eh, zmínit se o této věci eh, částečného přístupu. Čili částečný přístup k některým eh, eh, úkonům, které vykonávají konkrétní profese, o tom hovořila řada kolegů v pozměňovacích návrzích, řada kolegů z našeho výboru. Já myslím, že tato směrnice nemá za cíle explicitně ex ofo hovořit o částečném přístupu pro některé konkrétní profese. Já osobně e, jsem na stejné vlnové délce jako naše zpravodajka. Já jsem proti tomu, aby notáři byli zařazeni do e, pole působnosti této směrnice. Aniž bych chtěla dojít k tomu, že by se výslovně plní všemi slovy hovořilo o tom, že jsou notáři vyloučeni z této směrnice. Takové výslovné, explicitní uvedení, to mně připadá, že by bylo nevhodné, přinejmenším nevhodné. Pokud jde o stáže, tady myslím, že většina z nás souhlasí s tím, že to, že zavedení stáží je zařazeno do pole působnosti této směrnice, to by mělo být zachováno, to je plus. A já mám jeden pozněvací návrh, kde zdůrazňuji důležitost stáží a chci se teď nepouštět do nějaké otázky odměňovaných či neodměňovaných stáží. Dále O tom se již hovořilo ze strany zpravodajky. Eh, chtěla bych o tom, jaké jsou stanoviska eh, v dalších výborech, ale chtěla bych ještě hovořit o zdravotních sestrách a říci, že členové naší frakce projevili velice konstruktivní a přitom i tvůrčí přístup, velice vynalézavý přístup, když se snaží zachovat takovýto nástroj eh, Předložili jsme pozměňovací eh, návrh, který bere v úvahu eh, takovéto vzdělávání eh, duální toho povahy nejen v Německu, ale také v Německu. A chci připomenout, co řekla zpravodajka paní Verňo. Musíme dávat pozor, aby tento systém toho dvojího uznávání nevedl ke diskriminaci a nepoškodil zdravotní sestry, které by chtěly pracovat v zahraničí zdá se, a už jsme udělali první krok směrem ke kompromisu v pozněvacím návrhu, který jsme předložili. Zdá se mi tedy, že e, tomu opravdu musíme věnovat ještě trochu času a trochu úsilí, abychom našli cestu ke kompromisu, který společně vytvoříme v dobré schodě uznávání legitimity a relevantnosti systému duálního vzdělávání, které funguje v několika členských státech a které, to zdůrazňuji, spadá do národní pravomoci členských států, tak to si myslím, že e, v této záležitosti je nutno brát v úvahu u přeskumu této směrnice. Takže to je několik témat, já už nebudu dále hovořit, jenom řeknu, že jsem velice ráda, že tady doposud vládl duch spolupráce. Jsem přesvědčena, že budeme ve stejném duchu eh, paní zpravodajko pokračovat a že ze všech stran bude dobrá vůle a s trochou času se nám podaří dospět k tomu, že vytvoříme něco opravdu uspokojivého pro vnitřní trh a pro naše občany. Děkuji. Uh, Děkuji, paní eh, Legrip, teď pan Buzoj. Děkuji, pane předsedo. Myslím, že mnoho pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k této směrnici, znamenají určitý veliký zájem a zároveň i důležitost pro jednotlivé profese. Proto podporuji paní Vernie, tak abych v jejím návrhu hlasovat 10.1.2013. Několik velice rychlých poznámek pokusím se opravdu méně než pět minut. Notáři. Já už jsem měl příležitost se vyjádřit několikrát k tomuto tématu, čili omezím se pouze na to, že notáři jsou jmenováni veřejnými orgány, mají určitou, určité pravomoci. To znamená, že to má stejnou, to znamená, že v podstatě jejich rozhodnutí jsou podobná rozhodnutí soudců. Proto Samozřejmě si nemyslím, že byste měli být nějaké problémy, pokud je uznávání v jednotlivých státech. Služby, které poskytují notáři, ovšem nejsou stejné povahy jako jiné služby jiných profesí, které volně se mohou pohybovat. Proto si myslím, že bychom měli je výjmout, tuto profesi z této směrnice. Částečný přístup. Myslím si, že bychom měli vzít v potaz bezpečnost pacientů a proto tento princip který se týká těchto profesí, zdravotnictví by měl být vyjimuty. Dále pokud jde o systém IMI a výstrašný mechanismus, ten by měl být spuštěn pouze, pokud by člověk neměl právo vykonávat svou profesi, ale samozřejmě nesmí zapomínat na prezumci neviny. Pokud jde o specializované zdravotnické profese a jejich kompetence tam bychom měli být pozměňovací návrh, který by měl zaručit dostatečné vzdělávání pro tyto profese. Paní Verně už se o tom zmínila. U porodních asistentek proto si myslím, že i pro lékaře a zubaře bychom to měli rovněž zavést. To znamená například komunikace, řešení problémů, vyšetřování, a ostatní záležitosti, zacházení s pacientem a tak dále. Toto všechno podrobnosti bychom ještě měli samozřejmě doladit i z odborníky. Pokud jde o zdravotní sestry z Polska a z Rumunska, musíme vzít v potaz i národní vývoj v této oblasti, pokud jde o rámec vzdělávací. Myslím si, že bychom neměli mít systém, který byl horší, než který tady navrhuje článek 33. Pokud jde o tuto oblast, několik návrhů. U nás v Rumunsku toto vzdělávání je velice kvalitní, často je to dokonce doplněno dalším vzděláváním. Asi od roku 97-98 jsme tam měli tři roky vzdělávání, to znamená asi 4300 hodin Mm, jsou to různé kurzy po střední škole, kterými si doplňují své vzdělávání, dále jsou to například různé, různé vzdělávání univerzitního typu, to znamená celoživotní vzdělávání, které mají možnost eh, uplatnit i v průběhu výkonu své profese. Na základě informací, které mám, které mám k dispozici ze strany Eh, státního tajemníka v oblasti mm, zdravotnictví, který je mezi námi, kterého zde vítám. Zatím jsme zde neměli nějaký případ rumunských zdravotních sester mm, spáchaní nějakého, nějakého nedostatečného výkonu v jiné zemi. Dále je to těch pět let eh, podle článku 33a této směrnice tam se to týká asi 4800 eh, profes, mm, případů, což podle mého názoru není nějaké rozsáhlé číslo. Ovšem, myslím si, že by zde měla být zde mělo být rovné zacházení a právě proto by zde neměly být nějaké dodatečné požadavky, protože tato profese v podstatě by až do dalšího přeskumu směrnice eh, byla v, v znevýhodněné situaci a to možná po několik let. Pokud jde o lékaře a jiné profese, zde si myslím, že bychom neměli exkluzivně hovořit, pokud jde o ETCS a jednotlivé kredity. Mohlo by to být dodatečnou informací, ovšem pokud nebude mít jednotný přístup v této oblasti, měli bychom postupovat opatrně. Tyto kredity ale samozřejmě by mohly hrát roli, pokud jde o akademické vzdělávání. A dále je to vzdělávání základního typu, tak abychom zamezili duplikaci. Pokud určité vzdělávání již bylo dosaženo i v jiném členském státě, mělo by být možné umožnit určitou výjimku. Tento mechanismus zde již máme pro zdravotní sestry, proto si myslím, že bychom měli využít tohoto přístupu o ostatních zdravotnických profesí. Rád bych poděkoval paní Verňu i ostatním kolegům, stínovým zpravodajem za velice takový, za takový otevřený přístup, snahu nalézt kompromisní návrhy. Já jsem si jistý, že budeme schopni nalézt kvalitní dohody, tak abychom ještě zlepšili mobilitu v těchto profesích. Děkuji. Uh, thank you, Mrs. Mrs. Rula. <clears throat> Děkuji, paní Říle. Děkuji. Eh, eh, v mnoha věcech se shodneme, všichni chceme větší eh, volný pohyb, posílení vnitřního trhu, společného trhu s pracovními silami, ale ještě zdůrazním, že eh, toho nedosáhneme, když budeme působit proti těm, kterých se to týká. A to říkám zejména proto, že, abych řekla, eh, kam jsem schopna zajít u kompromisu. V Německu se teď vede široká debata, eh, zejména u řemeslníků, ale i v oblasti zdravotních sester, a nejenom tam. Eh, kde se lidé bojí, že ta směrnice, respektive její revidovaná verze, povede ke zhoršení. A pokud eh, nezohledníme eh, tyto pochybnosti a tyto lidi nezískáme na svou stranu, tak ta revize nepřinese úspěch. Nemůžete to dělat proti těm, kterým, který se to týká, musíte to dělat s nimi. A já mám ten pocit, že na horní úrovni na vrchní úrovni, pokud je o komisaře a tak dále, se pořád hovoří o důležitosti duálního vzdělávání, ale ve skutečnosti eh, tato eh, revize neposiluje to duální vzdělávání, ale oslabuje jej. A to je eh, věc, do které se musíme určitě pustit a proto jsme předložili i s ostatními poslanci pozměňovací návrhy na posílení toho duálního vzdělávání, protože to je signál k odbourání nezaměstnanosti mládeže. Posílení duálního vzdělávání není otázka jenom eh, definice, ale musíme zajít i do detailů. Týká se to i profesního průkazu. U profesního průkazu samozřejmě musíme mm, posílit eh, tu působnost, pokud jde eh, o řemeslníky a tak dále. A musí to být ovšem eh, dobrovolné. Příslušná profesní skupina si o to musí požádat a nemůže se jí to nařídit bez diskuse s ní. To je pro mě velice důležité. Potom eh, je pro mě důležité, aby princip země původu, paní Weiler eh, přikivuje, já si myslím, že tohle je velice důležitá sporná debata a musíme se do toho pustit. Potom je tady otázka zdravotních sester. My všichni chceme samozřejmě zvýšit kvalitu. A to nahoru. To vůbec není sporné. Sporné tady je. A to si musíme eh, vydiskutovat. Jestli zároveň eh, budeme požadovat trvalé školní vzdělávání nebo kompletní vzdělávání. Prostě eh, tady je otázka délky toho vzdělávání, jestli se to nedá nastavit nějak jinak. Takže prosím, zamýšleme se nad tím. Jinak vyvoláme velkou nevoli vůči této revizi, když nenabídneme eh, flexibilní eh, řešení a nebudeme poslouchat eh, příslušné dotčené skupiny. Děkuji vám. Pro úplnost, bohužel paní Elakin tady není, takže já s vámi projdu její poznámky, hmm. abych vám ukázal, na co se zaměřuje ECR. V návaznosti na to, co říkala paní Rile. E, působnost této směrnice, pokud jde o počet regulovaných e, profesí, a víme, že v řadě oblastí členské státy členské státy budou tedy blokovat eh, přístup lidem z jiných zemí, protože neexistují příslušné struktury a dohody. A je nesmírně důležité, abychom eh, se eh, zaměřili na kontext této směrnice, tak abychom zlepšili mobilitu profesionálů. Takže paní McClarkin předložila řadu pozměňovacích návrhů na zrychlení procedur a zdůraznila, že členské státy nesmí blokovat přístup na základě eh, národnosti, pokud to, ne, pokud to eh, není podložené na základě veřejného zájmu. A pokud jde o podmínky, tak eh, samozřejmě některé věci jsou svázané s vzdělávacím systémem dané země, ale souhlasím s tím, že výsledkem musí, nebo že to musí být řízené výsledkem a nikoli procesem. A tady máme samozřejmě trošku problém s tím vzděláním sester. Pokud je o zdravotnické profese, tak asi eh, víte, co eh, paní McLarkin psala ve své původní zprávě eh, o těch jazykových kontrolách a výstražných mechanismech a ty jsou velice důležité pro zahraniční pacienty. A musíme si být vědomi toho, že veřejná podpora pohyby, pohybu pracovních sil může někdy být nedostatečná, když se nedostatečně revidují ty předpisy. Pokud je o Evropský profesní průkaz, tak asi všichni eh, dobře znáte stanovisko paní McClarkin. A sice měl by to být dobrovolný nástroj. Nicméně mělo by se povzbuzovat jeho používání. Mělo by to být k dispozici na vyžádání, mělo by se to propagovat profesním, eh, jednotlivým profesím musíme zajistit, aby jeho náklady eh, nebyly eh, nepatřičně vysoké oproti přínosům, čili je tady třeba eh, nákladová analýza. Musíme jako vždycky ovšem zajistit, aby to nebylo nepřiměřené. A potom vydávání toho průkazu musí probíhat v realistické době. Jedna konkrétní věc, která zatím nebyla zmíněna, a týká se eh, toho, co zde bylo řečeno o vývoji profesí a to se hodně týká zdravotních sester v moderní medicíně. Eh, v eh, službách sociálních péče stále více klademe důraz na specializované profese sociální péče, zejména pokud jde o péči o staré lidi. A musíme zajistit, aby tyto dovednosti byly řádně uznávány a tam, kde to má důsledky pro bezpečnost pacientů, to už jsme viděli ehm, radou případů, kde je třeba to ehm, pokrýt, tak tam je třeba to také zajistit. Myslím, že ehm, pozměňovací návrhy paní McClarkin postupují velice opatrně a k tomu, aby to bylo selektivní. Pokud jde o průběžné vzdělávání, tak si myslím, že dává smysl, aby některé profese přispěly k nákladům na své vzdělávání, ale musí existovat nějaký mechanismus, kterým zajistíme, aby ty náklady nebyly neúměrné, aby se to nepoužívalo k rozdělení trhu a k vstupu nových lidí, nebo k zamezení vstupu nových lidí. A potom i nadále povedeme velice hlubokou diskusi se členskými státy o používání eh, aktů v přenesené pravomoci. A musíme eh, říci, že je třeba je eh, používat eh, s náležitou úrovní zapojení příslušných zainteresovaných stran. Tolik tedy sknutí stanovisek ECR. Tak teď máme ještě pět minut do hlasování. Já bych chtěl dát slovo panu Číšrovi. A potom je tady řada dalších kolegů, kteří chtějí přispět a také stínový zpravodajové. Pan Schwab, paní Pendegas, paní Koraca Bild, pan Kreuzmann, paní Schaldemose a paní Weiler. Tak já bych vás požádal, kolik, kolik, kolik máme tady. Tak kdybyste se vešli do dvou minut, prosím, kolegové, této fázi. Samozřejmě bude ještě příležitost to projednat později, protože budeme mít ještě jednu výměnu názoru 26. listopadu a myslím, že to chcete zachovat takže uh, tehdy budeme moci se bavit o kompromisech. Takže teď vám dám každému dvě minuty maxim, maximálně. Kdybyste to zvládli, tak by to bylo užitečné. Pane Švábe, pustím vám hodiny, aby vám pomohl. Děkuji, pane předsedo. Vážený pane předsedo, možná dvě a půl minutky, kdybyste mi dal, protože já jsem tady opravdu už od samotného počátku této schůzky Několik věcí rád bych podpořil vaše stanovisko, to si myslím, že skutečně to je přesně to, co bychom měli udělat. Podívat se opravdu v především v oblasti zdravotnictví na ty podmínky, výstupní podmínky a tak dále. To je velice důležité, je to opravdu relevantní ve všech těchto oblastech. Návrh zatím se ovšem nezaměřil na tuto záležitost. Pane předsedo, také si myslím, že nemůžeme říci, že zdravotní sestry, pokud mít duální eh, přístupový systém, budou diskriminovány, protože všechny zdravotní sestry v Evropě už mají eh, toto, nebo budou to mít otevřeně, tu cestu. Takže ten kompromisní eh, návrh eh, vůbec nic takového, ničemu takovému nezamezuje. Ale jsou tady eh, dva různé přístupy a paní kolegyně Riele a Weisgerber na to poukázali. Existují různé požadavky. Někteří lidé chtějí rovnou jít a pracovat a potom v praxi se chtějí více naučit a potom někdo chce jít na univerzitu. A to není žádná diskriminace, to je spíš proti diskriminaci, protože všem mladým lidem nabízíme tady férové šance. A proto bych byl hodně proto, abychom eh, tu, du, to, to duální vzdělávání na jednu stranu a univerzitní vzdělávání na druhou stranu, čili tuto dvojitou cestu eh, připustili. Potom, eh, pokud jde o nová notáře, tak pokud jsem dobře pochopil kolegu Buzoje, tak to by bylo uh, super, kdybychom se to mohli projednat ve dvou. Řekl jste, že chcete, aby notáři, kteří spadají pod pravomoc státu, aby tito notáři měli možnost zůstat eh, v té zemi, eh, zemi původu. To se týká ovšem pouze svobody poskytování služeb. Netýká se to svobody usídlení. Já myslím, že nepomůžeme notářům, když je zcela vyloučíme z pole působnosti této směrnice, protože bychom ji vyloučili z primárního práva a pak nás primární právo vůbec nechrání. Mé, můj zcela jasný názor je, je třeba najít výjimku, pokud jde o možnost svobodného poskytování služeb, ale vůbec ne výjimku, pokud jde o svobodu usídlení. A já myslím, že když se třeba eh, notář eh, ožení eh, s nějakou bulharkou nebo s někým jiným, prostě nemůže být vyloučen z profese jenom kvůli své státní příslušnosti samozřejmě, že musí podléhat podmínkám, které platí v dané zemi, ale je jasné, že ta výjimka se týká pouze svobodného poskytování služeb a nikoli Eh, svobody, eh, volné místa usídlení. Potom eh, jsme tady paní Rühle říkala, že musíme naslouchat, ale uvědomte si, že v každé zemi najdete někoho s jiným názorem, takže musíme se dobrat nějakého politického rozhodnutí, ale myslím si, že se spolu s pravodajkou jsme na dobré cestě k tomuto. Dobrá. Tak to byly skoro tři minuty, říká pan předseda paní Prendegast. Uh, já vás potěším, pane předsedo, já budu opravdu nesmírně stručná. Ráda bych poděkovala Bernadé za úžasnou práci, kterou odvedla, myslím si, včera. Už jsem hovořila o záležitosti zdravotních sester v Chorvatsku. Myslím si, že je důležité, aby kvalifikace v této oblasti nebyly rozmělněny, abychom měli na paměti bezpečnost pacientů. To je nejdůležitější záležitost. A všechno ostatní, pane předsedo, již bylo pokryto. Děkuji. Thank you very much. Děkujeme. Děkujeme a zároveň za to, že náš výbor zastupujete, že jste ho zastoupila na této důležité schůzce, takže aspoň vědí, o čem se děje, co se u nás děje a tak dále. Ano, jistě byli potěšení. Děkujeme. Další paní kolegyně, máte dvě minuty. Děkuji, pane, kole, pane předsedo. Já bych ráda řekla, že je opravdu úžasné, že zde máme paní um, zpravodajku, která to tak opravdu všechno brala v potaz, vytvořila text, který je tak nesmírně vyrovnaný. Je to důležité dosie, důležitá oblast, která je pro celou Evropu nesmírně důležitá, pro pracovní místa a tak dále. Já jsem se dívala na ty pozměňovací návrhy. Uh, Vše to, co by mělo umožnit zvýšit mobilitu, to podle mého názoru je důležité, tak abychom vytvořili opravdu tento skutečný trh možností pracovního pohybu v Evropě. To je naš, náš úkol. A pokud je o ten profesní průkaz, ráda bych poděkovala Konstanc za její poznámku. Nejde o regulaci profesí nebo o vytvoření nějakých administrativních překážek, kde skutečně o e, umožnění tohoto pohybu a proto bych vás poprosila, abyste podpořili můj návrh 95, který jde tímto směrem. Pozměňovací návrh paní Meklar. Ren Malcolm se o tom již zmínil, to je rovněž důležité. Já jsem byla stínovou zpravodajkou u pana Bilana, informační systém pro interní trh a myslím si, že bychom měli využít této příležitosti a posílit i tuto oblast v této směrnici. Byla jsem velice stručná, pane předsedo, protože kolegové už se změnilo většině věcí. Děkujeme, říká pan předseda, pan Krojcman, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já to řeknu velice stručně. Když hovoříme o duálním vzdělávání, jedné členské státy nám závidí a rády by eh, také něco takového zavedli, protože to má spoustu výhod. Proto američané eh, říkají substance over form. Takže prostě eh, jde eh, především o obsah a ne o formu. A já si myslím, že to by paní zpravodajka měla mít na paměti, protože komise se staví nepředpojatě k návrhům a duální systém bychom měli v Německu posílit. Důležité je, aby protože tady eh, chceme evropskou jednotu, tak důležité je, aby to vzdělávání vedlo k tomu, eh, k větší kvalifikaci, aby eh, se to dalo uznávat v jiných členských státech. Takže my bychom udělali obrovskou chybu a tisíc mladých lidí bychom odřízli od tohoto povolání, zejména pokud jde v péči o staré občany. Tam by byly obrovské deficity, to by byla chyba proto eh, bychom eh, se měli zasadit o kompromis tady. Děkuji. Uh, thank you very much. Uh, Mrs. Děkujeme, paní Šalde, se má slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala zpravodajce za její připomínky. Myslím si, že je nesmírně důležité nalézt kompromisní návrhy, které vedou, berou v potaz veškeré obavy. Já samozřejmě chápu problémy Německa, pokud jde o ten duální systém vzdělávání u zdravotních sester. Ovšem, pokud naleznete kompromis, byla bych ráda, aby to nebyl kompromis, který nějak rozmělní či sníží úroveň vzdělávání v těch zemích, které mají vysoké požadavky, vstupní požadavky pro zdravotní sestry. Proto prosím o to, aby to řešení skutečně umožnilo Německu pokračovat tak, jak pracuje, jak funguje v současné době, aniž by to nějak omezilo jejich vzdělávání. Děkujeme, paní Weiler. Děkuji, pane předsedo. Jenom velice stručně ještě jednou k té debatě, která zde proběhla a k tomu, co říkal pan eh, Kreutzmann. Tomu chci něco konkrétně říci. Já eh, sama vím z vlastní zkušenosti, jak důležitý a dobrý je duální systém, ale v té debatě, eh, kterou zde vedeme, bychom neměli schazovat pod stůl formální ukončení vzdělávání. I v Německu je velice důležité, aby mládež měla konkrétní eh, maturity nebo eh, prostě certifikáty. Samozřejmě se to dá dohnat, je to formální věc, ale na této formální věci eh, toho spočívá potom spousta dalšího. To znamená, nechceme házet to formální vzdělávání pod stůl nebo ty formální ukončení studia. V Německu by tohle to přineslo samozřejmě teď velkou změnu, ale jsou tady svazy postižených, kteří toto vítají i když bychom to nezavedli hned, ale za nějakých 6-8 let. Že tady eh, eh, musí dojít nějakému vývoji, je samozřejmé. Kdybychom eh, to chtěli nějaké dva, dva roky zdržovat, tak to, to, prostě, to prostě ne. Musí tam být nějaký obsah. A potom, pokud jde o řemeslníky, tak tam mám taky určité obavy. Nechtěla bych, aby zadními vrátky se sem eh, zavedlo, aby eh, německá eh, řemesla byla podrobena nějakému duálnímu systému. Teď nehovořím o zdravotních sestrách. Podívejte se, ten standard, kterého jsme dosáhli, například Saperlovou zprávou před osmi lety, devíti lety, bychom tady opět zmírnili. Takže pozor na ty pozměňovací návrhy. Eh, paní Verno musí dávat pozor na to, aby tady nedošlo k nějakému eh, kroku zpět. Děkuji. A teď pan Tarabela. A eh, chcete jenom velice stručně se k tomu vyjádřit? Přišli jste, přišli jste pozdě. Ano, velice, velice stručně, pane předsedo, já se omlouvám za pozdní příchod. Já bojuji za té možnosti, opravdu za ty nejlepší možnosti, pokud je o vzdělávání. Já jsem byl ministrem v Belgii, u nás například ta alternace není až tak využívaná. Když tam je taková možnost, tak skutečně mohou například mít kontakt například s tou praxí, stáže a tak dále, pochopit, jak to funguje a tak dále. A v průběhu svého vzdělávání se tímto způsobem opravdu dále vzdělávat, um, protože um, samozřejmě, aby nebyl problém, pak se dostali třeba do jiné oblasti a tak dále, aby ti to mladí lidé měli širší horizont. Před dvěma lety například jsme měli takový šampionát v Evropě, pokud je o technické profese, mm, v podstatě Německo, Rakousko a Finsko byly země, kterým se vedlo nejlépe. Jsou to země, kde opravdu takové alternativní vzdělávání je k dispozici podle mého názoru. Je to nejlepší způsob, jak postupovat v oblasti vzdělávání mladých lidí, čili opravdu to, jenom toto jsem chtěl říct. Já byl jsem opravdu stručný, pane předsedo. Děkujeme, říká pan předseda. To byl takový praktický příklad příklad, velice užitečná informace. A nyní. Jorgene, já se omlouvám, bohužel nehovořili jsme o tom, o čem se chtěl zmínit, možná jenom velice stručná poznámka, určitě bude mít možnost se tomu ještě věnovat a pak na závěr bych poprosil ještě zpravodajku. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem rád, že máme alespoň ty dvě minutky, to je velice milé, takové první hodnocení pozměňovacích návrhů za naši stranu. Samozřejmě, že jsme rádi, že váš výbor podpořil tuto iniciativu. Nesmíme zapomínat na to, že um, akt o jednotném trhu um, v podstatě je důležité a pro nás by bylo dobré, abychom to ukončili všechno v rámci tohoto volebního období Evropského parlamentu. Velice stručně, pokud je o profesní průkaz. Evropský parlament požaduje v této oblasti a my jsme to následovali, my jsme opravdu značením to podpořili Ovšem pozměňovací návrhy musíme ještě zvážet a zda opravdu je dobré, abychom zde měli tento mm, průkaz, zda to opravdu zjednodušit celou záležitost. A tím se dostávám k otázkám, pokud jde o vyškrtnutí toho principu tiché dohody, tichého uznání. To je pro nás zásadní záležitost. My bychom chtěli, aby tato možnost zde byla, protože jinak ten systém nebude účinný. Pro nás je to zásadní pro úspěch celé této problematiky problematiky. Částečný přístup. My si samozřejmě pozorně vyslechneme debatu, která zde bude probíhat v Evropském parlamentu. v to určitý rámec. My bychom chtěli mít jasný rozdíl zde mezi profesemi v oblasti zdravotnictví a v oblasti bezpečnosti, oddělit tyto dvě oblasti a dále je to společný vzdělávací rámec. My vítáme podporu Evropského parlamentu od tohoto ohledu, ovšem trochu nás překvapil pozměňovací návrh 575, 575, kde jsou řemeslníci, tím jsou vlastně vyloučeni z této oblasti. Předřečníci si myslím, už se o tom zmínili, my chceme přistupovat pragmaticky, především k problematice zdravotních sester. Chceme nalézt kompromisní návrh, který by řešil i problematiku duálního vzdělávacího systému. Pokud ten systém teda ale chceme podporovat, tak mm, prostě nesmíme umožnit, aby v jiných oblastech například společného vzdělávacího rámce najednou to bylo chráněno, najednou to tam bylo vyloučeno z této oblasti. Prostě měli bychom to podporovat a my s tím souhlasíme. Zdravotní sestry. Podle našeho názoru musíme nalézt kompromis. Komisař Barnier již zveřejnil své stanovisko ohledně pragmatického řešení, které chce nalézt. Toto řešení by mělo podle našeho názoru se stávat se dvou prvků. Prvním je jasný seznam kvalifikací, kompetencí, těch výsledních záležitosti a nejenom pokud jde o dohodu v oblasti délky vzdělávání, prostě musíme mít seznam těchto kompetencí, kvalifikaci a opravdu mě překvapilo, že se nikdo nezaměřil na problematiku porodních asistentek. My si myslíme, že je dobré, abyste bylo 12 let a to bychom opravdu měli ještě prodiskutovat. Proto obracím vaši pozornost na tuto problematiku. A ještě jedna věc k lékařům. Viděli jsme pozměňovací návrhy. Jedna věc za naši stranu. My nechceme, aby byl nějaký kompromis, který by znamenal status quo v rámci stávající směrnice, protože stávající směrnice, pokud je o lékaře a o základní vzdělávání pro lékaře, tam to je nesmírně obtížné, by to bylo prosadit. A jedna věc k notářům. My jsme ochotní se ještě spojit s paní Berniou, ostatními um, kolegy, budeme se snažit o kompromis, zde asi máme pocit, že moc nepokročíme, ale rád bych, pane Busoj, notář prostě není soudce, pane Busoj. Platí ho klient a my prostě nemáme soudce, kterým platí klienti, promiňte za tu otevřenost. Tři členské státy ale ještě tvrdí nebo požadují ty požadavky státního občanství komise asi bude muset přistoupit k nějakým právním aktům. Možná máme zde takzvanou standstill doložku, revizní doložku mm, u těch států, které stanovily pravidla etablování pro notáře. Já samozřejmě s, rád spojím ještě se spravodajkou, s stínovým Uh, a budu se snažit o řešení. V neposlední řadě, a o tom se zde rovněž hovořilo, pozměňovací návrhy, které omezují dočasnou mobilitu mnoho členů vašeho výboru přišlo s těmito návrhy. To znamená ten režim dočasné mobility, to je nový režim, který zavádí směrnice z roku 2005. Já si myslím, že to je prvek umožnění růstu protože to podle mého názoru tento, tato dočasnost vlastně umožňuje růst v oblasti služeb, všechno to, kde bychom to znamená, kdybychom potřebovali mít nějaké specifická pravidla pro kvalifikace nebo um, průvodce a tak dále. To si myslím, že jde proti tomu, čeho chceme dosáhnout. Čili já si myslím, že je důležité, abychom se zapojili se všemi, kteří se do toho k tomu mohou ještě vyjádřit, tak abychom našli nejlepší možnou cestu před. Děkujeme ještě jednou za možnost vystoupit. Děkujeme, říká pan předseda. Vy opravdu vystoupíte velice jasně, velice rozhodně. To je pro nás užitečné pro naši práci v této spolupráci s komisí. Bernadette, velice stručně na závěr, trošku zhrnutí. Ano, já budu velice stručná. Děkuji všem kolegům, kteří hovořili dnešní diskusi, děkuji také komisi. E, to nás vše utvrzuje v té snaze, že chceme jít dál na lepší úroveň v zájmu občanů, v zájmu pracovníků. Měli jsme dlouhou, velmi plodnou diskusi. Zbývá ještě pár nevyřešených věcí. Já doufám, že s prodlouženou lhutou budeme moci přispět k dobrému řešení v zájmu všech. Děkuji. Right, well, thank you very much. Děkuji eh, mnohokrát. A teď se vracíme k programu. Trošičku se eh, bude ještě měnit, ale o tom vás budu informovat později. Eh, nyní se prosím dostáváme k hlasování. A když mám tu příležitost, je tady hodně lidí, tak bych řekl, prosím, prosím o ticho, o klid v sále. Kdo odcházíte, prosím, odcházejte v potichu. Chtěl bych poděkovat paní Weilero, jestli poslouchá. Paní Weilerová, chci vám poděkovat za to, že jste včera eh, řídila zasedání našeho výboru, to se mělo udělat hned na začátek. A já jsem se účastnil velmi důležité konference v Londýně, organize, organizované hospodářským a sociálním výborem, týkalo se to jednotného trhu v Evropě. A eh, dnes jsem tady a chci říci, dokud se tady všichni, že slyšení eh, komisaře jmenovaného nebo navrženého eh, proběhne příští úterý od 15 do 18 eh, hodin. A my jsme ty, to, ten hlavní e, výbor a budeme vlastně věnovat velký prostor e, dotazům a odpovědím. Já budu přítomen, budu tomu předsedat. Myslím, že ostatní e, výbory vědí již o tomto uspořádání a kandidát na komisaře pan doktor Borg bude tedy přítomen. Já budu také přítomen od 11.30 a chtěl bych e, ještě říct, že máme nové členy v PEZě pracovníky, e, paní Miss Šáftárobesta, která je administrátorka, přichází e, z jiné DG, která nám přinese své know-how z tohoto DG. A Nyní prosím již hlasování. Jako první bod tady je stanovisko o transparentnosti opatření upravujících ceny humánních léčivých přípravků a tak dále. Spravodajem je pan Puzoj. Chcete prosím něco k tomu říci, nebo můžeme rovnou se do toho pustit? E, jsme prosím připraveni hlasovat, použijeme hlasovací kartičky, kdy to bude nutné. Kdo je tady, prosím, eh, kdo tady vede hlasování za socialisty? Bernadet, dobře. Kdo, kdo, abych, abych věděl, na koho se dívat. Já se omlouvám, já jsem v tuto chvíli zrovna neposlouchala, omlouvám se. Já se ptám, zda vy jste tou vedoucí osobou pro hlasování. Prostě ukazujete vy, jak hlasovat. No. Eh, takže 39 od pana Foxe. Kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? Ještě jednou. Dobrá, zahajujeme hlasování. Eh, návrh 39. Ověříme si to. Prosím, Končíme. Končíme hlasování. 21 pro, 12 proti. Paní Vajlerová byla pro, že? Eh, dobrá. Další návrh 40 pana Kise. Kdo je pro? Kdo je proti? To je zcela jasně odmítnuto. Návrh 41 pana Foxe pro. A tady také uděláme elektronické hlasování. Zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Ano, přijato. E, návrh 42, pan Fox. Zahajuji hlasování ke 42. Končím hlasování. Je to přijato. Takže 43 padá, 44, paní Vernil pro. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 5, je pro, proti, přijato. Návrh 45, zahajuji hlasování ke 45. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 6 pana Buzo je Kde pro? Proti? Přijato. Návrh 7 zpravodaje pro? Proti? Přijato. A 46, 47, to jsou stejné návrhy. Kde je pro, kde je proti? Přijato. 48 pana Grecha pro? Proti? Přijato. 49, paní Verňo. Zahajuji hlasování. 49. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 8 zpravodaje pro, proti, přijato. Návrh 50 paní Prendegast pro, proti, jasně přijato. 51 paní Verňo Zahajuji hlasování k 51. Končím hlasování. Zamítnuto. 52. Paní Verňo, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně, odmítnuto. 53 je staženo. 54. Paní Verňo, zahajuji hlasování k 54. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 9. Zpravodaje. Pro? Proti? Přijato. 55. Paní Verňo, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 56. Paní Verňo. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnu to. o dva hlasy. Takže teď jdeme na 57. Paní Verňo, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Návrh 10. Zpravodaje, kde je pro? Kdo je proti? Přijato. Návrh 58, paní Verňo. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Návrh 59, paní Verňo. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Také zamítnuto. Návrh 11 zpravodaje pro, proti, přijato. Návrh 60 pro, proti, Jasně přijato. 61. Zahajuji hlasování 61. Končím hlasování. Zamítnuto. 12. Zpravodaje pro, proti, přijato. 62. Paní Verňo. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 13 zpravodaje pro, proti, přijato. 63, paní Verňo, pro, eh, pardon, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to jasně odmítnuto. 64. Paní Verňo, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto také. 65, paní Weisgerber. Pro? Proti? Ověříme si to, prosím. 65, paní Weisgerber. Končím hlasování, takže je to přijato. 66, paní Verňou. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 e, zpravodaje pro, proti, jasně přijato. 69 paní Verňo. Za, použijeme elektronické hlasování. Prosím, zkusíme to rychleji. Končím hlasování. Je to zamítnuto o jeden jediný hlas tentokrát. kde teď jsme. Patnáctka pro, proti, jasně přijato. Teď máme dva stejné návrhy jako dodatek. 67, 68. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. 16. 16. Zpravodaje. Kdo je pro, kdo je proti? Jasně přijato. Máme 70-71 stejné návrhy. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 72 a 73. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. 74 je staženo. 75. Kdo je pro? Kde proti? Přijato. 76 je staženo. 77 je staženo. 17 od zpravodaje. Kdo je pro? Prosím, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. 78, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. 79, kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. Osmdesát, osmdesát jedna padá, odpadá, takže osmdesát dva. Paní Prendergast, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 83. Kdo je pro? Proti? Jasně přijato. 84. Paní Verňou. Kdo je pro? No. Zahájíme hlasování i k 84. Končíme hlasování a je to odmítnuto. 85. Zahajuji hlasování k 85. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 86. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. 87 pro, proti, přijato. 88 pro, proti, přijato. 18 od zpravodaje pro, proti, přijato. 89 paní Verňo, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je to zamítnuto. 90. Paní Prendergast, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 91. Paní Verňo. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 18 eh, pro, 19 proti. Takže teď máme 95 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 92 až 96 všechny odpadají. 19 je staženo, 98 je staženo, takže 99 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Jasně přijato. Ostatní odpadají. Až tedy máme návrh 102. Paní Prendergast, zahajuji hlasování o 102. Končím hlasování. Zamítnuto. 103 a 104 odpadají. Hlasujeme, eh, pardon, hlasujeme o 103 a 104. Eh, končíme hlasování, také zamítnuto. 106, kdo je pro? Asi potřebujeme hlasování, ne, možná ne. Kdo je pro? Kdo je proti? Tak eh, Ověříme hlasováním. Je to trošku matoucí. 106 106. Končíme hlasování. Přijato. 105 je staženo a 20 odpadá. 107 je staženo, takže hlasujeme o 108. Kdo je pro? Kdo je proti? 108. Zhlasujeme znovu. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme si to hlasováním. Končím hlasování. Je to přijato o jeden, o jeden hlas. Takže 109 odpadá, tedy je staženo, a 110. 110. Takže hlasujeme, prosím, kdo je pro, kdo je proti. To je jasně zamítnuto. 111 je staženo, 21 od zpravodaje, kdo je pro, kdo je proti. Přijato. 112, paní Gál Pelč. Zahajuji hlasování ke 112. Končím hlasování. Zamítnuto. 113, pan Bělan. Zahajuji hlasování o 113. Končím hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 115, pan Bělan. Pro? Asi také budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování o 115. Končím hlasování. Je to zamítnuto při stejném počtu hlasů. 22 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je pro? 22. Jste pro? A kdo je proti? Jasně přijato. 114, paní Galpelč. Tady asi potřebujeme hlasovat elektronicky. Končím hlasování. Je to přijato o jeden hlas. 116. Paní Prendergast. Pro. Proti. Za... Přijato. 23 od zpravodaje. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 117. Paní Galpelč. Pro. Proti. Přijato. 118, paní Galpelč, pro, proti, přijato. 24, zpravodaje, pro, proti, přijato. 25, paní Verňou, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Teď eh, body odvodnění 26, zpravodaje pro, proti, přijato. 27, paní Verňo, pro, proti, přijato. 28, pan Grech, pro, proti, přijato. 1 odpada 30, pan Chacimachakis, pro, proti, zamítnuto. 29, pan Fox, pro. No, tady asi budeme mít elektronické hlasování. Zahajuji hlasování o 29. Končím hlasování. Přijato. 31. Zahajuji hlasování k 31. Končím hlasování. Přijato. 2. Pro. Proti. Přijato. 3. Pro. Proti. Také přijato. 35 je staženo, 32. Pan Fox. Pro? Asi, za, asi elektronicky, prosím. 32. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jasně přijato. To znamená, že tady odpadá, tak se dostáváme na čtyřku. Kdo je pro, kdo je proti, přijato. A konečně 36, 37, 38, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. A nyní hlasujeme o celém návrhu stanoviska elektronicky. Zahajuji hlasování o celém textu. Končím hlasování. A je to přijato 37 hlasy, nikdo proti, nikdo se nezdržel. Děkuji mnohokrát zpravodaje a těšíme se na další v výboru pro životní prostředí. A teď se dostáváme k hlasování o těch dalších opatřeních od paní... A, pardon. Pane předsedo, já bych chtěl říci, že stahuji pozměňovací návrh 53, 54, a 50. Dobře, takže to bereme v úvahu. Chci jen připomenout, že pokračuje tady heroická práce paní Rojtové o celé harmonizaci velké škály právních předpisů. A, a Tady je důležité vypracovat stanovisko. Máme tady také další eh, potvrzení od právního. Eh, chce prosím něco říct zpravodajka, než začneme hlasovat, paní Rojtová? Bych si dovolila říct o slovo, až skončíme s hlasováním. Nechci zdržovat. Děkuji. Dobrá, takže teď se pustíme do eh, měřících, do měřidel nejdříve, jestli můžeme. Budeme hlasovat en blok, pokud to bude možné. Takže eh, u eh, směrnice o dodávání měřidel 27, 29, 30, 31 a 32 bychom vzali jako celek. Souhlasíte? Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 33. Eh, paní Verňo, zahajuji hlasování. Můžete prosím zrychlit při hlasování? Dnes vám to jde velmi pomalu. Děkuji. to. Eh, pozměňovací návrh 8 paní Rojtové. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 35 paní Verňo. Zahajuji hlasování o 35 Můžete prosím hlasovat rychleji, akorát stačí, když si hned tlačítko. Ještě pořád ne, dva nehlasovali, každopádně zamítnuto. Tak teď navrhnu další blok. 36, 37, 38, 39 a 41 dohromady. Je to možné? Kdo je pro? A vy jste proti. Vy jste proti tomu, aby jsme to vzali všechno dohromady. No, proti bloku. Dobře, tak ne, tak. Takže zahajujeme hlasování elektronické o 36, 37, 38, 39 a 41. Končím hlasování. Přijato. 42. Paní Verňo. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže teď navrhuji, abychom eh, ostatní pozměňovací návrhy, které nebyly staženy, to znamená 43, 50, 53, a 57 vzali dohromady. Souhlasíte všichni? Eh, kdo je pro tento blok? Kdo je proti? Přijato. A nyní tedy budeme hlasovat o závěrečném eh, návrhu eh, usnesení. Zahajuji hlasování. Prosím. Potřebuji ta konkrétní čísla, prosím hlasujte. 37 kartiček je zasunuto. A ještě pořád někdo nehlasoval. Dobře, končím hlasování. 36 pro, nikdo proti. Takže vám děkuji a dostáváme se teď k pan Garces Chamon eh, stáhnul své pozměňovací návrhy. Takže teď budeme hlasovat u 55 od paní Schaldemoze. 55. Závěrem hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 54 staženo, takže teď budeme hlasovat en blok o 9, líce a 12c a můžeme k tomu přivařit ještě 10, eh, 11 a 13. Ne, ne, ne, ne, ne tak Dobrá, tak je uděláme zvlášť. Takže 9 a 12 dohromady. Kde pro, kde proti? Dobře, budeme hlasovat elektronicky. 9 a 12. Končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 10. Kdo je pro? Dobře, tak uvidíme, jestli se nám to podaří urychlit. Desítka, kdo je pro? Kdo je proti? Tak to bylo jasně přijato. Jedenáct, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Třináct, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Čtrnáct, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Zamítnuto. 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 57 eh, jako dodatek, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. 17, kdo je pro, kdo je proti, přijato. Pozměňovací návrhy 18 a 19, kdo je pro, kdo je proti, přijato. 20. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 21. Jako dodatek, kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 26. E, odpovídající část. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 28. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 33. Můžeme si to vzít unblock, tyhle ty? Kristo. Takže 33. Kdo je pro? Kdo je pro, prosím? Kdo je proti? Přijato. 35. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 39. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 43. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 44. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 67 a 69 myslím byly staženy, že ne, ne? 67 odpadá, takže 69 o tom budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 46. A Kdo je pro? Kdo je proti? Přijato. 47. A Technický pozměňovací návrh je, eh, to se nehlasuje, potom eh, staženo, takže potom úvodní ustanovení jednička, kdo je pro, kdo je proti. Přijato 49, kdo je pro, kdo je proti. Přijato 50, byl stažen. 51, kdo je pro, kdo je proti. Přijato Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Také eh, schváleno. Takže teď eh, závěrečné hlasování. Zahajuji hlasování. Ještě někdo eh, bude hlasovat? Končím hlasování. Přijato 35 pro a nikdo proti. Děkuji. Paní Rojtová, vy jste chtěla něco říci k tomu? Jednak chtěla velice poděkovat eh, všem, kteří mi pomáhali s, tento, eh, <laughs> s tímto balíčkem. Eh, chci taky poděkovat sekretariátu IMCO a mým asistentům, mimo jiné také za tlak, který jsme museli společně vyvíjet na radu. A tady bych chtěla kolegy upozornit na precedent, kterého jsme byli svědkem, že totiž půl roku nás blokovala rada kvůli vyjádření právních služeb. Po půl roce tlaku jsme nedostali stejně ani žádný zápis od rady, pouze vyjádření, že je více víceméně všech pořádku. Šlo tedy o vyjádření ke komitologii. Eh, nyní já bych chtěla požádat eh, tedy výbor o eh, mandát k vyjednávání s kyperským předsednictvím o, v rámci tedy dalšího čtení o nalezení dohody. Předpokládám, že by se nám mohlo podařit uvést dochodu tuto legislativu do Vánoc, pokud mi ten mandát dáte, tak abychom v pátek mohli první jednání zahájit. Teď nevím, jestli mě eh, poslouchal pan předsedající, protože je to důležité, kdy se dovolí žádat výbor o mandát k zahájení jednání s předsednictvím. Protože bych si velmi přála naším zájmem, aby Goods Package, původní balíček paní v do 2008, se konečně dostal, dostal k našim podnikatelům. Koordinátoři už eh, projednávali eh, vaši žádost o mandát a schválili ji. Takže eh, tam to je hotové a omlouvám se, že že jsem to neuvěřil předem. Já bych býval tady, udržel, udržel všechny, takže doufám, že ještě je tady více než polovina členů výboru. Zeptám se, paní Šaldemoze, je pro? Tak Takže prosím, elektronicky budeme hlasovat o o mandátu a doufám, eh, že tady budeme mít dost eh, lidí na to. A teď je tady jenom 15 lidí. Potřebujeme 21. Takže se omlouvám. To jsme měli... Eh, škoda, že jste to neřekla na začátku. Máme tady už jenom 17 lidí. A pokud další e, tři lidi e, nedoženeme. 19, 19, tak už 20. Kolik potřebujeme? 21. Tak prosím, e, rychle E, ať doběhne někdo, eh, kdo sem eh, přijde hlasovat. Potřebujeme jednu osobu. Všichni už tady hlasovali. vote. Potřebuji, abyste, eh, abyste hlasoval. Tak. Dobrá. Takže eh, pořád někdo, Bernadette, poprosím, jestli jste hlasovala. Dobrá. Takže teď jste dostala svůj mandát. Pozbírali jsme 21 hlasů, děkuji vám. Takže eh, prosím zpravodaje, aby příště eh, se ozvali včas. Ale každopádně mnohokrát vám děkuji za vaši práci a doufám, že vyjednávání půjdou úspěšně dál. You're going to show us some slides, is that right? Good. So your slides then should come up shortly. Tak teď uh, uslyšíme nějaké slidy, eh, už by tady měly být zanedlouho. A teď pan Koferaty, pan Manders budou, bude hovořit, eh, nevím, kdo bude hovořit za zelené. Paní McLarkin budu zastupovat já, pan De Jong už je pryč, pan Salvini. Takže vysekneme si tyto připomínky. Nevím, jestli je to... A já omlouvám se, že jsem neuvítal paní Singu, která je tady za kyperské předsednictví a sleduje zbožový balíček eh, velice bedlivě, takže děkuji, že eh, tady eh, byla na hlasování. Takže teď pan Šváb nám udělal prezentaci a já předám předsedání, eh, protože musím jít na eh, setkání s panem Borgem. A velice eh, bedlivě to slad, sám sleduji. Takže pan Švab, děkuji, pane předsedo. Já bych dnes rád zde hovořil o návrhu o zprávy zasní iniciativy o, o, o řízení jednotného trhu. A po těch e, konstruktivních hovorech, e, tedy rozhovorech se stínovými zpravodaji, bych e, rád pohovořil zejména k těm, kteří se tím zatím nezabývali. Já jsem velice rád, že mi sekretariat paní Posčak v tom velice pomohli i moje kolegyně paní Dendler. V zásadě jde o to, že eh, všechny předpisy, to znamená asi nějakých 1500 směrnic a nařízení, které máme teď v Evropě, abychom opravdu ve všech členských státech uplatňovali stejně. Musíme vycházet z toho, že to je samozřejmost. Ale stále častěji eh, jsme svědky toho, že komise částečně ví, nebo někdy také neví, že ve všech členských státech eh, některé eh, právní předpisy nejsou stejně ehm, implementovány, takže eh, tady opravdu na to se musíme zaměřit. Já jsem se pokusil vyhledat ekonomická data, nějaké výpočetní modely k výhodnosti vnitřního trhu a ohledně toho, jak, jedno, jak ta pravidla podporují eh, růst. A já musím říct, k tomu neexistují žádná data. Myslím si, že to je mimořádně frustrující, protože eh, samozřejmě argumentačně eh, se tím dostáváme do defenzívy. Máme jedinou studii, která v zásadě dochází k tomu výsledku, že přináší to nějakých 0,8 v růstu HDP navíc. A kdybychom to eh, byrokraticky neřídili, tak by to bylo úplně něco jiného, ale myslím si, že eh, musíme eh, získat lepší data, abychom prokázali výhodnost vnitřního trhu pro spotřebitele. Abychom toho dokázali, tak musíme zajistit, aby členské státy také eh, společně se rozhodli tohle všechno implementovat, co se tady eh, rozhodne. A já bych chtěl poukázat na celou řadu návrhů k tomu sjednocení uplacování, uplatňování. A eh, zaměřit se na ty věci, které se opravdu vyplatí, ne ty, které jsou zbytečné, tak aby nakonec vnitřní trh opravdu lépe fungoval. Já jsem to tady schrnul na první eh, stránce. Čili eh, když budeme mít větší eh, jednotu, tak dosáhneme lepší transpozice. A potom samozřejmě uplatňování v praxi. To se týká směrnic. Samozřejmě, Potom je tady eh, eh, lepší eh, dohled nad uplatňováním ve členských státech, abychom lépe prosazovali ta evropská pravidla. Komise tady má ovšem jenom omezené pravomoci, protože je to prostě tak, že může zatím k dispozici akorát používat řízení pro porušení smluv. A tady asi nic, žádné zlepšení brzo nenastane. Takže můžeme mít, máme jenom toto a pomůže nám jenom jedno. Potřebujeme větší transparentnost. A já si myslím, že eh, toto řízení je i úplně poslední cíl. Nakonec eh, demokratická eh, odpovědnost. Posiluje nás to. To, co tady rozhodly členské státy demokratickým procesem, musí nakonec prosadit. Další stránku, prosím. Další stránku, prosím. Ještě jednou. Děkuji. Je tady jedna a ještě o předtím nástrojích. Takže eh, tyhle cíle eh, lze eh, samozřejmě dosáhnout určitými nástroji. Potřebujeme větší transparentnost o stavu o uplatňování a prosazování nebo provádění evropského práva. K tomu potřebujeme i eh, k tomu jasné pokyny ze strany komise. Aby bylo jasné, ve který, eh, v jakém eh, časovém prostoru mají členské státy co dělat nebo čeho dosáhnout. Někdy s tím bývají problémy. Musíme mít jednotné cíle. A myslím si, že komise má systematicky přeskoumávat to, co eh, bylo odsouhlaseno na evropské úrovni. Nestačí to tady všechno jenom odsouhlasit, ale potom je třeba dohlédnout na to, aby se to efektivně a rovnoměrně uplatňovalo. A komise bez korelačních tabulek, bez přehledu o tom, co dělají členský, členské státy, má potíže. Někdy mám jenom takový dojem, že je snaží přijmout novou směrnici, než přeskoumat uplatňování té staré. Potom tady ta třetí věc. Větší přehled a kontrola mezi členskými státy. Tak, abychom měli přehled o tom, jak se co uplatňuje v té či oné zemi. To jsou eh, velice užitečné věci. A musíme zapojit také národní parlamenty, a sice už ve velmi rané fázi tak aby eh, si nevšimli, až eh, když je přijato nějaké nařízení, aby se opravdu eh, zapojovali od začátku. A myslím si, pane předsedo, že náš výbor tím tou roční pozvánkou národním, národním parlamentům činí velký krok před Další stránku, prosím. A já si myslím, že proto ten proces, který tady probíhá pravidelně, můžeme zorganizovat tak, abychom použili eh, ten proces toho vnitřního hodnocení, eh, té hodnotící tabulky. My tady máme vždycky zprávu eh, z vlastní iniciativy k tomu, ke konci léta. Má to nějakých 10 stran na členský stát k situaci o uplatňování jednotlivých, nebo o implementaci jednotlivých směrnic. Takže tam se to liší od normálních eh, zpráv a komise to může tedy zahrnout do své výroční zprávy o, růstu a rozhla státům. A parlament potom v únoru. A to je velice důležitá věc v rámci evropského semestru, ale ne eh, uvnitř, tedy, a není to integrované do evropského semestru, eh, potom parlament hlasuje. A potom paralelně k evropskému semestru běží další věci. A myslím si, že s kolegy Koferatem a dalšími už eh, jsme na to narazili v debatách. Jako parlament musíme v oblasti eh, práva vnitřního trhu mít opravdu pravomoce eh, spolurozhodování. Máme evropský semestr, který se zaměřuje na makroekonomické analýzy, ale nespolurozhodujeme v jeho rámci. A když můžeme v Evropě něco změnit, tak jenom tam, kde máme odpovídající kompetence. Takže ten eh, proces od eh, března až do konce června se může eh, zaměřit na doporučení pro jednotlivé země. A musí se také tedy zaměřit v obla- na oblast prosazování legislativy vnitřního trhu. Tímto návrhem i ta, bychom měli posuzovat i tu zprávu o hodnocení vnitřního trhu, protože už léta se zabýváme tím, jak lépe prosazovat vnitřní trh. Ten proces nesmíme eh, ukončit jenom eh, odsouhlasením zprávy, ale eh, je třeba, abychom přišli s doporučeními pro konkrétní země. Tyto, nebo toto se musí tedy zaměřit na nebo musí to být nastaveno tak, aby se použil i proces spolurozhodování. Čili my samozřejmě eh, chceme nakonec eh, toto všechno upravit, abychom eh, to formalizovali, toto řízení, abychom, mm, čili musíme udělat i nějakou legislativní iniciativní zprávu. Za prvé bychom měli změnit článek 26 odstavec 3. Už dnes se předpokládá, že komise každý rok vydá obecné zásady k pokroku vnitřního trhu. Zatím eh, se tohle to vůbec nepoužívá. Podle článku 26.3 také mm, vlastně eh, jenom rada eh, toto má na starosti. A nespí se to podceňovat, protože nakonec ono je potom k zlosti, že parlament tady vůbec není zapojen do tohoto procesu. A proto si myslím, že ten článek 26.3 bychom měli považovat jako základ, ale uvědomit si, že eh, pro prosazování práva vnitřního trhu musíme používat eh, příslušné nařízení. A tady by bylo dobré mít článek 140 a používat parlament eh, jako instituci, která bude spolu rozhodovat. A prosím, zaměřme se tedy eh, na to, abychom ten článek 114 promítli do toho článku 26.3, aby se to provázalo a Evropský parlament tak mohl začít spolu rozhodovat. Otázka, jak vytvořit právní základ pro eh, legislativní zprávu z vlastní iniciativy, eh, si samozřejmě vyžádá ještě nějakou debatu. Konference předsedů výborů na začátku reagovala poněkud skepticky, ale myslím si, že dobrými argumenty je budeme moci eh, přesvědčit o tom, že se bude jednat o procedurální návrh, který se za, bude eh, zabývat eh, působností té směrnice a že my jako parlament se k tomu můžeme vyjádřit jenom v rámci spolurozhodování a můžeme zatlačit na komisi podle většiny v parlamentu a ten vnitřní trh nemůže žít jenom z evropského semestru. Nakonec budeme eh, rozhodovat podle toho, když se eh, toto povede adekvátně, když opravdu dosáhneme jenom toho správného vládnutí, tak jak eh, předseda Monty v roce 2009 o tom podal zprávu, jak to požadoval. Já si myslím, že na začátku ta práce, se kterou jsme začali, bude tímto dovedena do konce. Protože ta zpráva opravdu ehm, bude k něčemu, jenom pokud to podpoří eh, všechny politické frakce. A proto jsem rád za tu debatu teď, pane předsedo. Thank you very much. Well, thank you very much indeed. Děkujeme. Děkujeme za ty slajdy. Zdá se, že nejsme schopni úplně tady slumit světla, takže opravdu jsme se snažili uh, Všem nešlo to možná, bychom mohli požádat eh, techniky, aby nám umožnili nějaké jednodušší možnosti promítání. Já omlouvám se za ty technické detaily, ovšem prostě se nám to nepovedlo. Možná nyní teda můžeme zase rozsvítit. Myslím si, že to bylo opravdu nesmírně užitečné, pane kolega, a děkujeme za odvedenou práci. Toto je nesmírně důležitá politická zpráva pro náš výbor a je to v souladu s diskusí, která probíhala, čili ještě jednou Děkuji, děkuji za opravdu nesmírně jasný a přímočarý přístup. A nyní. Nyní stínový zpravodajové. Pane Koferáte, máte slovo jako první. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Rád bych poděkoval panu zpravodaji, panu Švábové, za jeho prezentaci. Především mě těší to, že pan Šváb se této citlivé záležitosti věnuje opravdu s velikým odhodláním a nechce se nějak omezovat. Nechce se pouze jak si omezovat na nějaké přizpůsobení jednotlivých oblastí či detailů, ale opravdu se snaží o zásadní změnu. A o to, aby zde bylo řešení, které by z jednotného trhu který představuje nesmírně důležitou problematiku nejenom pro náš výbor, ale i pro celý parlament. Je to klíčová záležitost, ano. Souhlasím s tím, že bychom měli posílit to propojení mezi evropskými institucemi, jednotlivými členskými státy. V současnosti se všichni jsou vědomí úlohy, kterou hraje jednotný trh, ovšem často pokračují mm, často mm, v aplikace neúčinných národních ustanovení. A právě proto bychom měli posílit tato propojení. Nestačí pouze nějaké kontroly nebo kvantitativní analýza mm, každý rok. Důležité podívat se na kvalitu, kvalitu legislativy, která je vytvářena, která je realizována, implementována v oblasti jednotného trhu. Nestačí pouze mít postupy pro porušení, musíme mít postupy pro monitorování, musíme vědět přesně o jednotlivých rozhodnutích, jednotlivých krocích na každé úrovni, tak abychom případě, že došlo k nějakému nesouladu, abychom okamžitě mohli reagovat a napravit to. Pokuty či tresty, sankce, samozřejmě ty jsou vždycky k dispozici, ovšem je důležité a je lepší, abychom odstranili chyby ještě předtím, než se to dostane do nějakých nekontrolovatelných rozměrů a musíme uplatnit sankce. Čili důležité je pokračovat v tomto úsilí zvažovat legislativní návrh, který by umožnil všemu záležitostem spojeným s jednotným trhem podléhat evropskému semestru a zároveň je důležité, abychom to projednali s ohledem na ekonomické politiky, ekonomické postupy. to samozřejmě by znamenalo, že bychom se tomu mohli věnovat v našem výboru, to znamená ambiciozní výbor, který bychom mohli podpořit. Dále jsou to technické nástroje, měli bychom zvážit typ těchto technických nástrojů. Zpravodaj správně poukázal na článek 26. Tento právní základ podle mého názoru je dobrým základem jakékoliv další technické záležitosti by nás neměly odradit. V našem úsilí bychom měli být ambiciozní. Zároveň bychom měli udělat něco, co odpovídá závažnosti celé situace. Toto jsou zásadní otázky pro evropské hospodářství, věci, které zatím oficiálně nebyly ještě uznány. Pokud nebudeme mít oficiální uznání těchto problémů, tak nemůžeme pokročit, alespoň teda ne nějakým zásadním směrem, zásadním způsobem. Dále je zde několik oblastí, několik otázek, kterým bychom se měli věnovat, jakožto například průmyslová politika, která by měla být jedním z prioritních akčních prvků. Pan komisář mezi nás přijde dneska odpoledne, jistě si vyslechneme jeho stanovisko. Ovšem zásadním bodem zprávy pana Švába je právě tato problematika, proto bych se rád zeptal, zda bude hovořit i o novém jednotném trhu, o této nové legislativě, nebo zda si myslí, že bychom se měli spíše zaměřit na tu problematiku, o které jsme již dneska hovořili, a o tom, že jednotný trh dvě bude ustanovením, nebo bude spadat pod ustanovení, který se budeme věnovat jindy. Děkujeme. Nyní pan Mandes. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl eh, navázat na Andrese a poděkovat. Je to mimořádně politické eh, téma a já si myslím, že my k tomu přistupujeme hodně technokraticky eh, často a těžko se o tom komunikuje s voliči, protože mm, potom já jsem takový úředník, ale chci být politikem, takže já jsem rád, že to András tady spolitizoval. Vnitřní trh je nejúspěšnější výsledek Evropy za posledních 20 let. A ukazuje se, a, a Andreas na to také poukazuje, že v roce 2011 ještě e, tady je 922 e, řízení pro, pro porušení práva, protože e, členské státy špatně, je jich 922 za jeden jediný rok. Takže vypadá to, že členské státy si vybírají jenom to, co chtějí, takový cherry picking. Prostě jenom to, co se jim hodí a nejsou solidární s Evropskou unii. Já souhlasím s analýzou, že to lze lépe. Už jsme eh, toho byli několikrát svědkem, ale samozřejmě podle té eh, analýzy se také musíme zamyslet nad tím, jak. To, že to lze lépe, tak to neznamená, že to bude všude eh, lepší. Možná, že v každém státě je třeba to dělat jinak. A proto si myslím, že je dobré tady mít ta doporučení po jednotlivých zemích, jak říká Andreas protože eh, v 27 členských státech půjde asi o odlišné přístupy. Velice eh, rád, pane předsedo, eh, vidím Andrasův přístup a sice, že nařízení je lepší než směrnice. My to říkáme už dlouhá léta. Já vám za to děkuji. Já si myslím, že to je jediné řešení k mm, prevenci řady problémů, například pro fungování hospodářské legislativy. Potom je tady eh, ta kontrola a eh, řízení. Musíme eh, vytvořit systém, nějaký takový systém kontrolních orgánů, dozorčích orgánů, které kontrolují jednotlivé členské státy a které budou komunikovat s komisí. Ovšem problém s národními parlamenty, ten je také třeba řešit. Musíme se zamyslet nad jiným systémem, kdy národní mm, parlamenty, kdy my budeme zpracovávat nařízení, byly zapojeny už v rané fázi Protože teď tady máme takovou pyramidální eh, formu prostě uh, eh, přijme se nějaká legislativa, členské státy uh, to odsouhlasí a, členské, a jejich parlamenty také. A potom uh, to mají prosazovat a jsou až na konci a najednou zjistíte, že se to prosazuje 27 různými způsoby. A potom, aby uh, ten uh, vnitřní trh fungoval. Myslím si, že by bylo dobré a 20 eh, let existence vnitřního trhu se tím zabývám, že teď máme eh, spoustu eh, různých způsobů, jak zjišťovat, kde by mohl malý, kde by mohl trh fungovat. Ptáme se malých a středních podniků a tak dále. Jako výbor pro vnitřní trh bychom to mohli spojovat tak, abychom zapojili všechny podniky v Evropě, a um, aby nám jednou SMS-kou, 25 slovy, eh, poslali příklad toho, jak by to mohlo eh, fungovat eh, lépe. A zjistili bychom také, jak ten trh funguje. Tohle by bylo možné. Potom bychom mohli schrnout všechny ty, všechna ta doporučení malých a středních podniků do jedné zprávy. Prostě je třeba, aby to bylo lepší a všem otázkou je, jak to udělat z toho eh, může, může vzít nějaký politický podnět. Pořád mi tady ještě schází v té dobré zprávě eh, Andrásově eh, komunikace. Minulých 20 let jsme zanedbali komunikaci o významu vnitřního trhu pro Evrop, Evropany, pro Evropu jako celek. Takže to musíme dohnat. A potom tady mám technickou otázku panu zpravodaji je tady eh, bod I, tady je, že po politickém vyhodnocení. A mě by opravdu eh, zajímalo, co to znamená. A jinak eh, zbytek kompliment. Myslím si, že v Dublinu v prosinci se můžeme pokusit o větší politickou aktivitu místo toho technokratického přístupu k legislativní tvorbě. Děkuji. Good. Thank you for your... Děkujeme Děkujeme za tyto jasné názory a argumenty. No, já doufám, že se, no, já jsem velice rád, že se to v podstatě poprvé nedostalo do usnesení o pracovním programu. Paní Ryle se ke mně zde připojila, protože povede naše jednání, než já budu nám právě v průběhu setkání s designovaným komisařem, my tam bude mít za chviličku toto jednání, takže mm, ona pak povede eh, naši zkusku všem nyní jako stěnová zpravodajka. Děkuji. Já jsem chtěla poděkovat také panu Švabovi. Je dobré, abychom vedli tuto diskusi a abychom se zabývali strategicky eh, otázkou eh, prosazování vnitřního trhu. V většinských státech pořád jsme svědky toho, že se eh, vytýká nedostatečná implementace vnitřního trhu. I v Německu eh, se říká, že my jsme nejlepší v implementaci, ale když se na to podíváte podrobně, tak to vůbec není pravda. Takže každá země se pokouší eh, tady o sobě vytvářet lepší obraz, než je skutečnost. Je tedy dobré k tomu se připostavit nějaké, nějak strategicky. Myslím si, eh, že eh, často mám takový dojem, že komise eh, raději dělá nové směrnice, než aby systematicky sledovala uplatňování těch starých. A to se dostávám k otázce deficitu a legislativy, kde se prostě nesleduje, kde se vyskytují problémy a jak na ně reagovat. Já bych jenom eh, trošku nalila vody do vína, pokud jde o nařízení. V podstatě eh, chápu, o co vám jde. Ale já si myslím, že nařízení eh, se také všude neuplatňují. I tam jsou problémy s uplatňováním. Jsou tady samozřejmě odpovídající řízení pro porušení práva, ani tady ne, ne, není úplně, nevěží úplně všechno. A když hovoříme o těch nařízeních, tak si musíme uvědomit, že je třeba sledovat podrobnost těch nařízení. O to jde. Ono většinou jde jenom o rámcovou, rámcový předpis, kde není podrobně popsáno, eh, co se má dělat. Když se podíváte na 214 eh, stran eh, přepracovaného znění směrnice o zadávání veřejných zakázek, tak prostě tohle není možné. Musíme se eh, zamyslet nad tím, k čemu má sloužit takové konkrétní eh, nařízení. Důležité je, aby se zákonodárce oměřil, omezil na stanování rámců a nezacházel příliš do podrobností. Tak bych to podpořila. Ale eh, pokud budeme chtít nařízení, která budou tak podrobná jako některé směrnice, tak to bych byla velice skeptická. To by byl opravdu problém. Jsem nesmírně rád, říká pan předseda, že se dostáváme k samotnému jádru diskuze a nyní ještě několik poznám. Paní, paní Miklárkin bude naše stínovou zpravodajkou. Toto je oblast, kterou já samozřejmě sleduji velice pozorně, především proto, že na konferenci předsedů výboru mm, často bojuji za naše zájmy našeho výboru. A no, oni už v podstatě dohodli o té administrativní záležitosti, aby to byla administrativní zpráva, ovšem to, aby jsme to změnili na legislativní zprávu, to zatím ještě nezískalo eh, souhlasného stanoviska. Já doufám, že budu mít možnost ještě v průběhu listopadu to tam prosadit a jsem rád, že zde je podpora ze strany výboru. Myslím si, že je to opravdu klíčová záležitost. Toto je něco, v čem bychom měli být hlavním výborem, v podstatě jakou aktu o jednotném trhu, podobně jak už jste o tom hovořil kolegové, spojení výboru efektivním způsobem, to je opravdu důležité v rámci Evropského parlamentu. Toto je ta možnost, kterou bychom měli ještě dále sledovat pozorněji budeme mít čím dál tím komplikovanější problémy, komplikovanější projekty, které budou průřezové a prostě chceme, aby parlament fungoval efektivněji tímto způsobem, vyreagoval efektivněji v oblasti toho cyklu jednotného trhu. To znamená, že bychom do toho měli zapojit veškeré výbory, které v podstatě mají co říci k jednotnému trhu, pokud je o jednotný trh dvě, tam je důležité to, že komise například tam má priority, pokud jde o projekty v oblasti dopravy, my jsme o tom hovořili v našem výboru, doprava, efektivní doprava, účinná doprava, to, co by mělo reagovat na udržitelné aspekty a zároveň konkurenceschopnost, důležitost, pokud je o naši ekonomiku, jaký to má dopad a tak dále. To všechno znamená, že bychom se měli zapojit čím dát více do té širší politiky a uvažování o jednotném trhu. Všechny tyto oblasti jsou oblastmi, kde bychom se měli zapojit kvalitněji i na úrovni národních parlamentů. Měli bychom je zapojit. Mě probíhaly kvalitní diskuze s národní parlamenty u sektorových oblastí, spotřebitelská práva, to berou národní parlamenty velice vážně. Všem zatím jsme v podstatě jaksi nes, ne, nepodnítili zájem o širší pohled na jednotný trh. A já si myslím, že je důležité, abychom podporovali, abychom zúrazňovali důležitost této oblasti pro tvorbu pracovních míst, pro blaho našich občanů. Jednotný trh v této oblasti hraje nesmírně důležitou roli, všem, bohužel to zastěňují další různé úvahy, především v období ekonomické recese, čili toto je ten důležitý politický signál, podle mého názoru, který bychom měli vyslat. Druhá věc. Rád bych poděkoval za tuto zprávu a paní McClarkin v podstatě pracuje stejným směrem. Důležité je více věnos, vě, pozornosti věnovat efektivní transpozici legislativy. O co jde v této oblasti? Jaké problémy zde vidíme v transpozičním procesu? Pan Šváb, myslím si, že vaše zpráva v tomto ohledu hovoří jasně. Měli bychom ale posílit hloubkovou revizi, přeskum stávající legislativy. Víme na základě diskuze, která probíhá, že nám jde o zlepšení kvality legislativního procesu, legislativy jako takové komise v rámci analýzy dopadů tvrdí a stěžuje si, kvůli toho, že v podstatě nejsou dostatečně zapojeny i orgány členských států, pokud jde o implementaci stávající legislativy, protože legislativa prostě musí být navržena tak, aby mm, se transponovala jednoduchým způsobem, čili musí být opravdu jasně pochopitelná na jednotlivých úrovních v jednotlivých zemích. Pan Mandes to řekl jasně, ať už jde o směrnici či nařízení. Samozřejmě u nařízení je to ještě markantnější. A dále ten mechanismus eh, vymáhání, to je zásadní. Všechny ty mechanismy. My neustále trpáme na tom a voláme potom, aby dohled na trhem byl prostě aktivnější, účinnější. Příští týden se tomu budeme ještě věnovat. Ovšem máme omezené rozpočty a členské státy prostě nechtějí investovat do dohledu nad trhem. Fajný oblasti, pokud, především pokud je o sbírání dalších informací. Dále jsou to různé opravdu mm, vyčerpávající poskytování informací a tak dále. Samozřejmě, že na podniky to má dopad, to zná poskytování dalších informací, řekněme, mm, produkty, které nejsou dostatečně bezpečné a tak dále, mají k dispozici mnoho informací, ovšem nestílí je. Měli bychom být vynalezavější, tak aby tyto informace ohledně jednotného trhu byly účinné, skutečně účinné. A část této práce by měla donutit členské státy v pokračování toho, po čem neustále voláme v našem výboru, a to je integrace. Integrace všech těchto služeb, které se týkají informací o jednotném trhu na mm, jednotném místě, řekněme jeden portál nebo něco jako Solvit nebo YouGo, e určité jednotné místo nebo Rapex a podobně, jiné programy, jiné systémy, prostě efektivní využívání informací o jednotném trhu, to znamená jednotná přepážka a tak dále. Ať už jde o spotřebitele, ať už jde o občany, kteří mají, řekněme, problémy ohledně vzájemného uznávání profesí a tak dále, o čem jsou dneska, nebo směrnice v oblasti zboží a produktů a tak dále, aby věděli, kam se obrátit, na koho se obrátit. Občané potom rovněž volají a právě tento cyklus právě jednotné, o jednotném trhu, to je právě mm, to, kde voláme po vnitřních politikách nebo vůbec jednotné kontaktní místo v rámci toho politického mm, semestru a tak dále, čili zapojení členských států strukturovanější, komplexnější, užitečný feedback ohledně implementace legislativy na úrovni jednotného trhu, nebo možná i to, jak to vypadá u jejich um, jednotných přepážek a tak dále. Čili tohle všechno bychom měli, eh, na tom bychom měli trvat. Pokud je o výroční zprávu, o integraci jednotného trhu, mm, zmapování toho, jak to vypadá, aktualizované informace, návrhy pro malé a středně velké podniky, to je velice důležité. V tomto ohledu eh, člen, eh, malé a středně velké podniky a naše návrhy budou v souladu s tím, po čem voláme. Dále jsou to mikropodniky, to je další součást diskuze, které se musíme věnovat. A zároveň bychom měli zajistit to, aby ta implementace, nejenom pokud je o jednotný trh dvě, ale i návrhy, které jsme zatím v této oblasti nedokončili, to znamená veřejné zakázky, vzájemné uznávání profesních kvalifikací. Doufáme, že se nám to v tom dá, dalším cyklu v dalších šesti měsících povede. Dále budoucnost jednotného trhu 3 a tak dále, jistě digitální ekonomika a tak dále. Mnoho z nás to leží na srdci. Pane Švábe, toto je opravdu výborný základ, paní McClarken, a i já osobně se opravdu těšíme na to, že budeme moci přispět k tomuto vašemu návrhu dál. Ještě někdo z kolegů, paní Džin, chtěla byste vystoupit? Já vím, že byste rovněž byla velice aktivní na tomto poli u jiných diskusí. Ještě někdo, paní Sergojen? Paní Tynem, prosím, dávám vám slovo a poté poprosím ještě paní Rula, aby převzala jednání, když já budu na té schůzce, o kterém jsem se zmínil. Ano, toto je velice důležité dosie. Jednotný trh je nahlížen členskými státy, jako kdyby eh, vlastně ta odpovědnost eh, byla mimo členský stát. Jako kdybychom my tady odpovídali za jednotný trh a nikoli také v členských státech. To slyšíme neustále. Na druhé straně, jak eh, uvedli kolegové, podle signálu komise bychom měli začlenit Eh, více vlády, tedy tyto signály ze strany komise na začlenění vlád eh, jsou dost slabé. Eh, to, co tady bylo uvedeno, tak to vlastně ukazuje, že o tom nikdo neví. Já velice často mám dojem, promiňte, že to říkám tak přímo, mám dojem, že komise dělá jako kdyby to zahrnovalo i jiné kruhy, ale ve skutečnosti ne, protože oni nejsou skutečně přizváni k diskusi. Nejsou přizváni k takovým konzultacím. Nevyjadřují se na takových konzultacích. Většinou to bývá jenom anglicky, nebo někdy to bývá i ve třech jazycích, ale prakticky nikdy ne ve všech oficiálních Um, jazycích. A pak je to často tak komplikované, že ti, na koho se to obrací, vlastně tomu uh, nerozumí. Myslím si, že je to velmi důležitá otázka. A i tady já jsem vedla velmi těžké diskuse s komisí. Já mám takový dojem, a měli bychom to velmi jasně říci, Eh, našim eh, partnerům eh, v DG Markt a DG, DG Sanko, že to musí být odpovědností komise. Naší odpovědností je tlačit na to, aby tady skutečně byl jeden kontaktní bod, jedno kontaktní místo. My vidíme, jak je to obtížné, když se diskutuje například o mm, řešení sporů online, prostě jak důležité je, aby tady byla jedna jediná adresa, jak je velice těžké přesvědčit naše přátelé v Evropské komisi, aby používali takový jeden jediný bod. My ho vlastně máme, ale skutečně ho nevyužíváme. Snažíme se zapojit také e, národní parlamenty, národní orgány a další kruhy e, v členských státech, které nejsou dostatečně silně zapojeny. Já bych ráda posílila úlohu e, našeho fóra pro jednotný trh alespoň jednou ročně, aby tady bylo velké zapojení lidí, aby se to využívalo ve společenských sítích při přenášení na internetu, když máme takové diskuse a podobně. Například naposled, když jsme ehm, eh, zahajovali eh, fórum jednotného trhu, eh, tak jsme se o to právě takto snažili, aby to nebylo jenom tady v Bruselu, kde se o tom mluví, ale aby se o tom mluvilo ve všech členských státech. Vielen Dank. Děkuji. Pochopila se to dobře, že komise není připravená a teď se nechce vyjádřit. Chcete? Ne. Dobré, nechcete tady vystupovat. Dobrá. Děkujeme. Tak potom, uh, pan zpravodaj, chcete to ukončit? Paní předsedkyně, děkuji. Mm, nejdříve eh, bych rád poděkoval za velice konstruktivní a vstřícné komentáře mm, a vývody kolegů. Myslím si, že eh, smysl dává, abychom to opravdu svedli na politickou úrovni a to se nám podaří jedně eh, společně. Myslím, že při příští debatě eh, s komisí doufám dojde na podporu komise, a, která si potom vezme slovo. Paní předsedkyně, asi bych poukázal na některé konkrétní věci, které zde padly. Nejdříve poděkuji panu Koferatimu za podporu a jeho komentáře. Myslím si, že eh, navzdory technickým problémům eh, vždycky věcně musíme něčeho dosáhnout s tou zprávou. Já jsem pro eh, každou zprávu připraven pracovat. Potom některé věci už jsou obsahy přetížené od začátku, protože máme poměrně málo iniciativních zpráv i u aktu o jednotném trhu číslo dvě, dokonce tři a potom eh, také naše role v eh, evropském eh, semestru. Tak vzhledem k omezenosti této zprávy prostě nebylo možné tohle všechno pokrýt. Takže i já bych byl rád, kdybychom k tomuto mohli i ještě něco dalšího doplnit. Já si myslím, že nějaké dvě další kapitolky by se tam ještě daly přidat. Eh, abychom jako výbor byli zahrnuti do evropského semestru a při tom vyjednávání opravdu mohli eh, se plně intelektuálně zapojit. Zatím jsme, toho, eh, nedosa- jsme toho nedosáhli. To jednání, zatím o tom podáváme zprávy, ale můžeme se s tím novými zpravodaji prostě sednout a zamyslet se nad tím, jak k tomu získat lepší přístup. A potom kozak, to znamená stádní, tedy stále hm, Eh, Združení eh, výboru pro evropské záležitosti evropských parlamentů eh, mě pozval do Nikozie, abych tam podal zprávu o tomto. A tady zástupce největší členské země hovořil o prosazování směrnice o službách a v podstatě řekl, že je to celé takové pochybné. Vidíte tady, že máme zásadní problém s komunikací eh, politických eh, rozhodnutí. A můžeme eh, jej vyřešit jenom, když posílíme v národní parlamenty. Zatím jsme udělali dobrou práci, ale musíme ještě dál. Ten pozitivní duch evropského semestru v národních parlamentech. Musíme využít eh, nejenom eh, k debatě o makroekonomické analýze, ale eh, paralelně s tím jednat s kolegy z příslušných výborů o prosazování těch směrnic. Nemáme k tomu jediné možnosti, to je jediná možnost, kterou máme v podstatě. Potom pokud jde o političnější přístup eh, prosazování, k prosazování legislativy vnitřního trhu. Pokud nějaká členská země eh, se dosa, dostane eh, s, do hospodářských problémů, mění se tam pořád vlády během roku, tak ta bude mít tedy jiné problémy než strukturální země. Pokud, má, pokud je nějaká země federální, tak také prosazuje jinak než země centralizovaná. A bylo by tedy eh, smysluplné, abychom my se zabývali individuálně situacemi v jednotlivých členských eh, zemích. Pokud máme tedy eh, smysluplně přistupovat ke svých funkcích, tak to musíme dělat takhle. Musíme zůstat tedy věcní a pokusit se o to, aby vnitřní trh a na něm platící pravidla tedy abychom je podporovali. A myslím si, že ty cíle, eh, které zde eh, zazněly, eh, jak hovořil kolega o Mandersu, Manders o komunikaci, tam by se nám to mohlo podařit. Čili nařízení musí být také prosazována. Tady víceméně se shodneme. Na konci vždycky musí sedět to prosazování. A potom bod AE, jak o tom hovořil pan Manders Nejenom se musíme eh, zaměřovat na makroekonomické hodnocení v evropském semestru, ale makroekonomická situace často eh, je ovlivněna tím, že eh, legislativa vnitřního trhu není prosazována úplně. Takže komise musí, a to my tady také v zásadě navrhujeme, respektive navrhuje to komisař Barnier, že v rámci evropského semestru eh, se musí tedy analyzovat makroekonomická situace, ale na druhou stranu eh, se musí také kontrolovat prosazování legislativní vnitřního trhu. A my se k tomu opravdu musíme stavět politicky. Paní Lidle o tom také hovořila. Všech členských států se to bude eh, dotýkat, musí se jich to dotýkat. A je jedno, jestli se dotýká Itálie nebo Německa, když se něco stane, my musíme být připraveni jít i proti eh, stanovisku svého vlastního členského státu, abychom eh, hali naše společné stanovisko tady. Prostě eh, jednotné prosazování práva vnitřního trhu musí být dosaženo bez ohledu na velikost daného členského státu a jeho význam. A ty problémy, které tady teď máme s eh, eh, eurovalem, když velké členské státy eh, se zdrahají více přispět než malé, tak myslím, že musíme jasně říci, že když něco takového odsouhlasíme, pokud je to tedy ve společném zájmu, tak naštěstí musíme držet pohromadě a e, říkat, co si myslíme jako parlament, že je správně. A úplně e, závěrem bych citoval e, komisaře Bolkesteina k desátému výročí jednotnému trhu. Máme evropskou, evropský trh, sedíme ve Ferrari, které může jet velice rychle, ale pořád jdeme jenom na dvojku. A já si myslím, že když ten trh nastavíme tak, jak jsme o tom právě hovořili, tak přeřadíme možná na trojku nebo dokonce na čtyřku. Bedanke mich und... já, se, eh, já vám děkuji. A tady ty formální věci. 12. listopadu bude lhůta pro podání pozměňovacích návrhů a myslím, že tady mám ještě dodatečnou možnost podávání návrhů a sice až do 6. prosince do 12 hodin. A to se musí ještě vyjasnit. To se musí ještě dneska vyjasnit. Koordinátoři si to musí vyříkat, nebo zítra. Čili eh, je možné, že pokud jsem to dobře pochopila, podat ty pozměňovací návrhy eh, později a potom eh, na plénu v únoru to proběhne. A, a na výboru se, to bude, se o tom bude hlasovat v lednu. A teď se dostáváme k poslední věci, a sice celní program 2014 eh, až 20. Pan Baltazáre, pan Baltazáre, chcete začít? Práci. Ano, děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Po rozhodnutí eh, konference předsedů eh, v květnu 2012 bylo tedy rozhodnuto, že se program rozdělí na dvě části. Jednak fiskus, Eh, tedy Fiskalis a celá rozhodly o tom společně výbory eh, IMCO i ECON. Následně Evropská komise vzala v úvahu tuto pozici parlamentu, ale také vzala v úvahu pozici eh, rady a 29. srpna rozhodla, že změní tuto věc. IMCO a ECON, oba výbory, vyjádřili své výhrady k spojení těchto dvou programů do jednoho jediného programu Fiskus. Kladla si, kladli si otázku, zda je to vůbec výhodné. V rámci víceletého finančního rámce rozpočtové aspekty pro eh, programy eh, navrhují na období 2014 až 2020 eh, příslušnou sumu, která je 16 až 48 milionů. Jde o programy, které se týkají eh, eh, programu Fiscalis a CLA 2013. Já jsem velmi rád, že komise takto rozhodla. Nicméně přece jen předkládám určité změny v textu. Snažím se, aby text byl srozumitelnější, aby byl jasnější. Eh, priority musí být přeměněny na specifické cíle. Tady hovořím o článku 6 No, to je první změna. A pak bych si také přála, aby v článcích eh, nařízení bylo mm, přidáno toto. Dále finanční dotace eh, nemůže očekat až na eh, výsledky jednání o víceletém finančním rámci je třeba zajistit alespoň minimální částky, které se budou týkat informačních systémů. A tady myslím především na eh, zásadní úlohu, kterou eh, má dopad rozpočty na celé 2013, eh, kdy je třeba zajistit 75 až 80 celkového rozpočtu. A také se opírám o příslušná rozhodnutí celních orgánů program musí nejen eh, podporovat společné akce, rozvoj informačních kapacit a lidských zdrojů, ale eh, musí také pokrývat rozvoj technických kapacit, které je třeba také eh, posílit. Eh, roční eh, program zahrnuje priority, úpravy, aktualizace i z hlediska využívání rozpočtu, ukazatele výkonnosti. Cílem je začlenit zásadní eh, aspekty. Podle mého názoru je na místě v rámci článku 290 smlouvy dát tedy komisi možnosti, aby bylo možno využít aktiv přenesené pravomoci. A to by umožnilo také Evropskému parlamentu vyjádřit případně veto eh, na takový návrh nebo odvolat své schválení mm, pro komisi. EU eh, e musí posoudit různé složky v této fiskální oblasti a účastníci budou platit náklady, které se týkají nekomunitárních komponentů. Také se hovořilo o standardizaci, harmonizaci celních eh, postupů. To jsou podle mého názoru ty nejdůležitější aspekty eh, v tomto bodu. Nebudu vám podrobně popisovat obsah celé zprávy. Eh, to najdete dostatečně vysvětleno ve vysvětlujícím prohlášení, kde zdůvodňuji všechny body. A ti z vás, kteří se o věc zajímají, se tady mohou vyjádřit. Já čekám na vaše přínosy, na vaše e, příspěvky, na vaše náměty a věřím, že se nám podaří dospět ke schválení tohoto programu. Pozměňovací návrhy by měly být do 12. listopadu. Do té doby jsem zcela k dispozici všem. No, kmile budete mít nějaké návrhy na mě. Děkuji. Vielen Dank. Ich habe eine Bitte an Herrn Koferati. Děkuji, já bych pana Koferatého eh, poprosila, eh, jestli eh, bychom ho mohli vzít dřív. můžeme dát slovo tedy, že musí, musí jít. Tak pane šmita, prosím. Děkuji. Děkuji za slovo a rád bych poděkoval panu zpravodaji. Já bohužel za 10 minut musím být už zase někde jinde v jiném výboru, tak se omlouvám. To je problém, když jste z malé skupiny vy to asi neznáte, ovšem to je problém pro nás. Já bych rád poděkoval zpravodaji za jeho úvodní slovo. Toto je velice dobrá zpráva, je zásadní pro všech 27 členských států i pro ostatní, abychom zajistili implementaci v tomto ohledu. Za chvíličku nás bude 28, doufám, členských států. My už jsme o tom hovořili i v minulosti, je nesmírně důležité, abychom se měli nový informační systém, modernizaci zprávy v oblasti celé nový program. V podstatě vlastně to definuje jakožto kompetenci na úrovni Unie, to je zatím takové otevřené. Znamená to možnost dalšího harmonizovaného systému, ovšem náklady by mohly být problémem, o tom už jsme hovořili minulosti. Zpravodaj se o tom rovněž zmínil. Členské státy pravděpodobně nebudou souhlasit s tím, že jsou zodpovědny za financování těchto nových informačních systémů Evropské unie. Zatím v podstatě ani nevědí, za co jsou odpovědné, asi určitě ne za financování evropské přidané hodnoty. Otázka na komisi. Jak zajistíte to, aby členské státy věnovaly tomuto důležitému kroku um, prioritu, aby to byla teda společná administrativa v této oblasti, pokud je o to je asi klíčová záležitost. Komise tvrdí, že některé možná všechny členské státy že se jich to týká mm, některé nebo všechny, to cituji, co tím chcete říci. Nemělo by to být povinné pro všechny členské státy. Implementace Evropského jednotného trhu vedla k zrušení těch mm, formalit, mm, minulých systémů a tak dále. To má za následek mnoho výhod, ovšem nesmíme zapomínat ani na to, že to využívají organizované kriminální gengy v celé Evropě. Já jsem byl členem výboru Krim, ne Crime, Krim se tomu říkal. A víme, že miliony, možná dokonce miliardy eur nám mizí ročně eh, v důsledku této kriminální činnosti. Jednou z klíčových priorit v evropského boje proti podvodům by mělo být právě bojovat proti nelegálnímu přeshraničnímu eh, pohybu zboží v Evropě, dále jsou to různé OLA, pracovní skupiny na, na radě a tak dále, který se, které se snaží o zlepšení eh, pohraniční spolupráce v této oblasti. Já si myslím, že toto by skutečně měla být jedna z našich priorit. Mělo by to být eh, jednou z našich priorit v následujících letech. Na závěr těším se na spolupráci se spravodajem, se stínovými spravodaji. Ještě jednou děkuji panu kooperativu. Já děkuji, děkuji panu Koferatimu a teď eh, mu uděluji slovo. Grazie, presidente. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Jak už se o tom zmínili pan Baldasáry, já osobně si myslím, že společně s komisí se nám povedlo dosáhnout velice dobrého výsledku. To, co v podstatě původně zamítli, se nám povedlo opravdu prosadit. My jsme chtěli, aby tento program byl rozdělen na dvě části, protože ty jednotlivé programy jsou sice propojeny, ale zároveň jsou to programy, které se těší jiné dynamice, které se stávají z jiných prvků a to je první pozitivní vývoj podle mého názoru v tomto ohledu. Pan zpravodaj myslím si, že správně udělil nebo upřesnil svůj text, už se o tom zmínil. Já bych rád obrátil pozornost na další body, různé možnosti, různé opatření, různá opatření v boji proti podvodům. To vše podle mého názoru by mohlo mít zásadní dopad na znění textu pana Baltasáryho. Jsou se různé další věci, které se postupně rozvíjí, které vidíme, které se mění v rámci tohoto textu. Je důležité zvýšit eh, profil <clears throat> informačních technologií, jejich přínosu je důležité, abychom jazyk, který uplatníme, abychom to jasně řekli, mm, abychom se měli opravdu, abychom prosadili efektivní, účinné aktivity v oblasti cel. Proto je důležité je zdůraznit příspěvek eh, jednotlivých zainteresovaných stran. Pan Baltazary se o tom zmínil. Ve své správně by být lepším způsobem zapojení, zaangažování. Měli by tito aktéři zároveň poskytovat, určitě měli bychom zde eh, mít určité pobídky, priority, jasné priority. Objektivně řečeno je v našem zájmu zapojit všechny zúčastněné strany, aktivnějším způsobem využít jejich no, know-how, využít jejich zkušenosti v tomto ohledu pro zlepšení kvality politiky v oblasti celní zprávy. <clears throat> Myslím si, že naše uvažování je správné. Tyto dva programy jsou propojené. Aktivity, které jsou eh, přímým či nepřímým způsobem propojeny s vnitřním trhem. Je, mm, bylo by dobré, abychom o tom všichni ještě pouvažovali, když bychom předbíhali nějaká řešení. Vyskus program by mohl financovat i různé programy pro spolupráci, pro v oblasti spolupráce orgánů, které provádí dohled nad trhem. To by mohlo přinést více transparentnosti, více informací o fungování, o různých ekonomických tocích, o tom, jak, k jakému pohybu zboží dochází, pohyb osob a tak dále. Protože nejenom, že je produkujeme toto zboží, ale samozřejmě dochází k, jejich pohy- k jeho pohybu, čili toto by podle mého názoru mohlo zlepšit konkurenceschopnost jednotlivých území, teritorií a zároveň by nám to umožnilo využít, vytěžit co možná nejvíce z pokroku, kterého jsme dosáhli. Nesmíme zapomínat na to, že ke změnám již došlo, ovšem potřebujeme mít ještě různé příle, různé možnosti podívat se na všechny aspekty, které jde zaměřit se účinnějším způsobem na školení, odbornou přípravu, na posílení vnitřního trhu. Jsem si jistý, že to zvládneme včas, že budeme mít možnost v klidu vše projednat, protože způsob eh, přístupu pana Baltasáryho podle mého názoru je správný. Nejenom pokud jde o obsah, o téma, ale i vzhledem na to, že je ochoten spolupracovat s ostatními. Děkuji, já bych jenom velice stručně za, za zelené. Já také podporuji zcela pana Baltazáreho v jeho úmyslech. Myslím si, že je dobré to, co tady eh, přednesl. Myslím si, že komise nám vyšla vstříc a chtěl bych znovu zdůraznit, že když eh, zároveň berme zřetel na modernizaci celní unie, tak musíme zdůraznit, jak je tady důležité financování. Bez eh, vyjasnění financování implementace celní unie bude pokračovat jenom eh, velmi pomalu. A my celní unii potřebujeme pro vnitřní trh. A proto si myslím, že je třeba znovu se zeptat, jak donutí členské státy, aby opravdu přispívali v této oblasti. Jak můžeme vytvořit větší tlak? Co by tady udělala komise? To je důležité. A samozřejmě potom je tady otázka, jak dohromady eh, chceme tedy eh, posílit náš tlak. Takže ptám se komise. A jinak celkově děkuji za dobrou spolupráci. Já jsem se teď eh, zaměřila silněji na celní unii a samozřejmě chci podpořit eh, pana zpravodaje. Děkuji. A teď za ECR je tady pan Bělan. Dziękuję bardzo e, Pani Przewodnicząca. Chciałem podziękować Panu posłowi za, za przygotowanie. Dziękuję za słowo Pani Předsedkyně. Rád bych poděkoval zpravodaji za přípravu všech pozměňovacích návrhů. Jeho zpráva se týká rovněž zprávy od paní Legrip, tam jsme před dvěma týdny rovněž předkládali pozměňovací návrhy. Toto je nesmírně důležitá zpráva, která obsahuje priority, cíle, jakože finanční rámec pro následující období, následující roky. Já nemám mnoho poznámek, protože ty nejdůležitější oblasti byly zahrnuty do tohoto návrhu, do tohoto programu pro celá pro rok 2013. Myslím si, že to bylo účinné, efektivně, proto doufám, že i ten další program bude rovněž úspěšný. Souhlasím se s v tom, že 22 u finančních eh, záležitost finanční války, souhlasím se zpravodem, tam bychom měli být pružní, neměli bychom zde zmrazit finanční prostředky, které jsou k dispozici pro tyto cíle, protože v obou těchto zprávách i ve zprávě paní Legrip navrhujeme opatření pro modernizaci cel, proto potřebujeme určité manévrovací pole v oblasti financí. Měli bychom být schopni upravit tyto rozpočtové položky. To je nejdůležitější, co jsem chtěl říct z mé strany a ještě jednou rád bych poděkoval zpravodaji. Dann würde ich jetzt die der Kommission das Wort. Děkuji a teď bych tedy dala slovo eh, komisi eh, paní Dasalo. Pane? Um, Děkuji, paní předsedkyně. Chtěl bych poděkovat panu Baldazarimu i panu Koferatimu za jejich eh, poznámky. A chtěl bych říci, že komise předložila eh, návrh, který eh, odpovídá tomu pokračování současného programu, který eh, byl v polovině období posuzován jako velmi efektivní. Je to tedy pokračování toho, co děláme. Tady bych také vyjádřil určité výhrady k některým návrhům, které byly zaznamenány v některých příspěvkách. Vidím tady několik kategorií, abych to, abych to zjednodušil. Za prvé, to je financování zařízení. V hodnocení v polovině období nebylo navrženo eh, financování eh, zařízení to je nové. V posouzení dopadu jsme studovali scénář, kdyby se eh, financovalo zařízení, ale ten scénář nebyl pak eh, přijat, protože to vedlo k obrovskému nárůstu rozpočtu. Návrh eh, zpravodaje tady není velmi jasné, jasný, jaké zařízení by to mělo být. Zařízení, slovo zařízení, to je velice, velice široké. Mohlo by to jít až k rentgenovým zářením. Mohlo by to jít od eh, stovek až k milionům eur. Rozpočet nebyl koncipován na financování takového zařízení a bylo by to velice eh, složité najít nějaké rezervy a nějaké možnosti, jak financovat zařízení v takovém rozpočtu. To je velice důležitý bod. My Eh, chápeme v komisi, proč je to potřeba, ale prostě rozpočet není eh, uspůsoben financování takového zařízení, žádného zařízení ostatně. Další bod, kde má komise výhradu, to je o aktiv přenesené pravomoci. Tady je pozněvací návrh v tomto duchu a chtěl bych upozornit na to, že program je operačním programem a týká se provádění informačních systémů a aktivit spojených s lidskými zdroji, jako je školení, semináře, dílny. Nejde o změnu politik. E, není tady potřeba nějaké nové činnosti po té, co by se přijal tento e, text. Další kategorie, ke které máme eh, výhrady, to je několik návrhů týkající se eh, stropu rozpočtu. Chtěl bych upozornit na to, že eh, přeskum v polovině období ukázal že eh, tady eh, musíme brát především v úvahu velkou výhodu eh, tohoto mm, programu, jestliže stanovíme stropy v těžké situaci ve vývoji celně unie, kdy nevíme, co se bude odehrávat v roce 2020. Pak si myslíme, že z našeho hlediska je třeba udržet flexibilitu programu a mít schopnost měnit rozpočet podle budoucích mm, potřeb podle toho měnit rozpočet. To je eh, teď ještě k tomu dodatečná poznámka. 0,25 rozpočtu, tedy ten strop 0,25, ten se týká eh, eh, nákladu na řízení, to je opravdu velice málo. A pak máme také výhradu k některým návrhům, které se týkají ukazatelů. Podle našeho názoru není úplně jasné, jaké jsou přesně důvody eh, pro takové ukazatele. Potřebujeme k tomu určité objasnění, než budeme moci eh, s nimi pracovat. Děkuji vám, paní předsedkyně. Äh, Já vám také děkuji. Každopádně bych chtěla poprosit eh, komisi, aby odpověděla na otázku panu Schmidtovi, jak donutit členské státy, aby se silněji finančně podílely na těch programech. Eh, On odešel, tak jsem to proto nezodpověděl, ale někdo mu to snad vyřídí. Tak eh, tady je několik otázek eh, z pana Šmita. Především, jak bude systém prioritizován? Tady je to, že teď vytváříme takzvaný víceletý strategický program, který se týká provádění veškerých evropských systémů. To se diskutuje s členskými státy a je to společně schváleno s členskými státy. Bude ehm, roadmap, která se bude týkat eh, uplatnění evropských informačních systémů, které budou používány eh, v oblasti cel eh, v roce 2013 a bude to podporováno budoucím UCC. A Eh, ze strany komise, je tady ze strany komise a pak je tady ze strany členských států eh, nutné mít jasno, kdo bude co dělat. Na tom samozřejmě závisí celá věc. Ze strany eh, komise se rozpočet týká pouze programu do roku 2020. Ze strany členských států bude každý muset si udělat svůj rozpočet, to je jasné. A druhá otázka, proč máme nebo proč vidíme Vyklíhá to z několika potřeb, které jsme eh, zjistili a když eh, Eh, chceme k tomu přičíst toto přichází členských států, bude to ve prospěch celého společenství. Například mohou mít některé členské státy eh, společné, eh, společné zájmy, jako třeba kontrola dovozů. A když budeme všechno dělat 27krát, to nebude užitečné. Bylo by možná dobré eh, několik, 7, 8, 10 členských států, které mají do dobrou vůli, aby dostali určitou podporu z rozpočtu programu a udělají práci, která pak bude ve prospěch celého společenství. To je ten eh, na, to je ta myšlenka za těmi novými nástroji v programu. To znamená, že něco nebude uděláno ze začátku všech, pro všechny, ale v konečné fázi to bude využíváno všemi. A pokud jde o poznámky boji proti podvodům, spolupráce s OLAFem, Tady bych chtěl informovat, že spolupracujeme s OLAFem velice úzce. OLAF používá, používá naši síť, která je financována z programu 2013 a máme velice úzké kontakty s OLAFem, protože se protože oni používají veškerou naše evropskou strukturu pro komunikaci s členskými státy a to je financováno tímto programem. Čili máme v této věci velice úzké kontakty. Děkuji. No, thank you very much. I think this has brought more... Eh, děkuji, já myslím, že to přineslo opravdu další přidanou hodnotu. A nyní prosím zpravodaje pana Baldasáriho. Děkuji, paní předsedkyně. Samozřejmě děkuji všem těm, kdo vystoupili, panu Šmitovi, panu Koferatimu, panu Bělanovi, vám, paní předsedkyně. Děkuji za všechny náměty a děkuji za ocenění, kterého se mi dostalo. Témata, která zazněla, byla finanční, konkrétně nutnost zdůraznit eh, zabezpečení boje proti podvodům a úlohu eh, informačních systémů. Ano, to se zdá být eh, nejdůležitějším aspektem celého programu. Musíme si představit, jak velké škody eh, utrpí eh, evropská ekonomika následkem eh, pirátských činů, falšovaných Mm, výrobků a všech těch dalších činů, které procházejí těmi velkými oky v naší sítě. A ta bezpečnost je opravdu velice důležité je kritérium. Někdy má člověk pocit, že je to trošku vedlejší, ale není tomu tak. Musíme dbát na to, aby celý systém fungoval, aby byl systém na všech úrovních účinný na všech našich hranicích a pro všechny celní orgány potřebujeme, aby informace obíhaly, a aby byly v pravidelných intervalech, aby to všechno fungovalo. Pokud je o finanční aspekty, máme k dispozici informaci, že tady jde o určitá procenta, která stanovují minimum, které bude rozděleno mezi různé e, oblasti. A pak je tady určitý manévrovací prostor umožňující určitou pružnost. To je žádoucí. Doufám, že s komisí se budeme moci v této věci dohodnout. Poskytnuté údaje o rozdělení jsou údaje o tom základním rozdělení. To není ještě vyjádření, jak se bude financovat ta či ona položka v rozpočtu nebo ta či ona, ten či onen bod v programu. 12. listopadu musíme dostat všechny pozměňovací návrhy. Děkuji vám za všechny příspěvky, děkuji vám za laskavá slova a v každém případě návrhy jistě vyjádří všechny tyto aspekty. A ty pitanky? Takže já také poděkuji všem účastníkům a tímto můžeme uzavřít debatu. Nicméně naléhavě bych vám chtěla eh, připomenout, že dnes odpoledne ve tři eh, tady budeme mít debatu s komisarem Tajánem a já doufám, že u vás na frakci eh, budete eh, povzbuzovat lidi, aby přišlo co nejvíce. Takže dnes to ve tři, prosím.